Uh, Dobré dopoledne všem. Myslím si, že jsme připraveni uh, začít. Máme tu už zpravodajku na první bod. Přeji vám všem hezký den, je to vlastně naše poslední zasedání před letními prázdninami a myslím si, že všichni členové našeho výboru si prázdniny zaslouží, vzhledem k tomu, jaký objem práce se nám podařilo zvládnout za posledních sedm měsíců. Nicméně dnes máme nabitý program, budeme mít také několik důležitých hlasování. Já jsem velice rád, že zde dnes už je přítomna celá řada členek a členů našeho výboru, abychom mohli v podstatě zahájit diskusy o práci na Eh, projektu z vlastní iniciativy, který se vlastně protáhne ještě do dalšího eh, pololetí. A jsem velice rád, že to je Pablo Arias, eh, aby mohl vlastně to celé zahájit ještě před letními prázdninami a abychom mohli už po některých bodech pohovořit ještě před létem, abychom mohli poté pokračovat do konce roku. Tato důležitá zelená kniha, kterou jsme dostali z DG pro vnitřní trh, se týká doručování balíků pro růst elektronického obchodu. My jsme eh, se touto tematikou už zabývali další dobu. Pablo Arias je právě předsedou pracovní skupiny, která se touto tematikou zabývá. Máme tady velice silný tým eh, stínových zpravodajů. Je to paní Sehnalová za SD, pan Krojcman za ALDE, paní Rille za Zelené, pan Bílan pro EKR. A žádné další stínové zpravodaje tady v tuto chvíli nevidím. A myslím, že pan Nerdštajne je tu za komisi. Ano, je to pravidelný návštěvník naší, našeho výboru který je za tuto tematiku zodpovědný. Takže tady máme skutečně plnou sestavu, já vítám naše publikum na internetu a myslím si, že skutečně tady bude dnes celá řada eh, lidí, kteří přímo pracují v tomto odvětví, kteří nás budou pozorně sledovat. Také chci připomenout, že na naší webové stránce můžete sledovat práci našeho výboru, také můžete dostávat náš každoměsíční newsletter, eh, můžete se tady zaregistrovat a budete zpravodaj dostávat každý měsíc do mailové schránky. Takže Pablu Ariasovi už dám teď slovo, aby nám mohl říci, co si myslí o tomto návrhu, na co bychom se měli zaměřit a poté dám slovo stínovým zpravodajům a také Bernardu Steinovi. Takže Pablo Arias, prosím, má slovo. Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros, la semana pasada... Velice vám děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Minulý týden jsme schválili velice důležité usnesení na plenárním zasedání. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme eh, se eh, snažili o vytvoření skutečného jednotného trhu. V našem výboru jsme eh, hlasovali a schválili tento text před několika týdny. Já vám všem velice děkuji za vaši nedocenitelnou pomoc a podporu. Téma, kterým se dnes zabýváme, má zásadní význam. Je to jeden ze základních pilířů, o které se opírá společný digitální trh a to je eh, doručování, obchod online je velice důležitým bodem, kterým jsme se v posledních dnech vůbec zabývali. Musíme zajistit eh, vysokou kvalitu doručování. Jenom tímto způsobem můžeme skutečně podpořit elektronický obchod a vytvořit v Evropě skutečně jednotný trh. Eh, poslední průzkumy a studie ukázaly, že v této oblasti existují dva zásadní problémy. Jednak eh, nemají spotřebitelé dostatečnou důvěru a jednak celý systém není ještě dost dobře vyzrálý pro malé a střední podniky, zejména v přeshraničním styku. Mnozí spotřebitelé ještě váhají, zejména v případě přeshraničních nákupů, protože eh, služba doručování není úplně jasná. Eh, mnozí nemají důvěru, že nákupy na internetu jim eh, budou eh, doručeny v řádném stavu, proto mnohdy upustí od tohoto způsobu nákupu. Podle průzkumu komise 47 se nerozhodne pro nákupy online právě v důsledku těchto obav a skepsí, které pramení z nedostatku informací anebo z obav, že eh, zboží nebude eh, dodáno v eh, příslušné kvalitě. Přesto chceme podpořit obchod online. Komise to stanovila jako jednu z pěti priorit, abychom vytvořili jednotný digitální trh. Je to podstatný úkol, který jsme si stanovili a proto jednou z absolutních priorit této zprávy je eh, posílení důvěry eh, mezi evropskými spotřebiteli. Myslím, že je opravdu podstatné, abychom v budoucnu pokračovali v práci šesti směry. Jednak je třeba spotřebitele podrobně informovat, měli by vědět, kde se eh, jejich zásilka nachází, jaké náklady představuje, jak je možné zásilku eventuálně vrátit a kolik to bude stát například na eh, webové stránce eh, provozovat poskytovatele těchto služeb by měly být uvedeny jasně a jednoduše potřebné informace. A za druhé je nutná flexibilita eh, flexibilita eh, v oblasti eh, různých tarifů a nabídek. Je docela dobře možné, že spotřebitel dá přednost delšímu trvání doručování, ale aby mu balíček doručili až domů a e, ne po eh, navštíví nějaké místo, kde si ho eh, vyzvedne. Jsou tu různé možnosti a takto je možné podporovat nákupy eh, online a rychlost doručování. Je třeba stanovit rozumné lhůty, aby nákupy online byly zajímavé. Dále účinnost zásilky se musí opravdu dostat na místo určení. Tímto způsobem je třeba posílit posílit eh, jistotu, eh, jak ji mají spotřebitelé. To jsou tedy klíčové faktory. Eh, dále je nutné zajistit konkurenceschopné ceny. Potřebujeme opravdu účinná, efektivní řešení, abychom zabránili vzniku nadměrných cen a potom je třeba, aby eh, tyto služby eh, byly opravdu k dispozici s hraničním styku a eh, dosáhly i do venkovských a odlehlých oblastí. Tedy v těchto šest šesti oblastech, minimálně v těchto šesti oblastech musíme ještě dále pracovat. A to jsme také vyzdvihli v textu zprávy. Další priorita, kterou bych chtěl zde vyzdvihnout, se týká malých a středních podniků, protože to je opravdu jedna z oblastí, kde eh, jednotný trh se službami a digitální jednotný eh, trh by měl malým a středním podnikům skýtat velké šance. Nesmíme na ně zapomínat jenom proto, že tento způsob není pro ně rentabilní kvůli nákladům. A důležitá je transparentnost, nedostatečná harmonizace, nedostatečná eh, transparentnost může být eh, překážkou například používané kódy a podobně. Eh, myslím, že musíme skoncovat se současnou situací a ze všech těchto důvodů, jak jsem právě řekl, je třeba, aby byl digitální trh eh, přístupný malým a středním podnikům. Vysoké procento eh, podniků eh, jsou právě malé a střední podniky, které působí ve službách. Je třeba, aby mohli využívat pečovatelských služeb. Když jsme schvalovali zprávu o digitálním jednotném trhu, tak si jistě vzpomínáte na eh, naše zadání, když jsme chtěli pomoci středním podnikům a Tady je důležité se věnovat efektivním doručovacím službám, které malým a středním podnikům eh, pomohou efektivně za rozumné ceny eh, rozesílat své produkty. A to je tedy ten druhý aspekt, na který jsme zaměřili naši zprávu. Eh, dále eh, je zapotřebí provést čtyři zlepšení. Je třeba zajistit absolutní transparentnost, co se týče tarifů za služby, co se týče přístupu k široké široké paletě nejrůznějších eh, druhů služeb. A za druhé, eh, na eh, zařízení a orgány by měly používat jasné normy, které budou dostupné. Musíme nemožnit nekalé praktiky. Je třeba, abychom měli jednotnou normalizaci E, není možné, aby tyto e, služby byly pro malé střední podniky příliš drahé. E, například standardní systém označování balíčků nebo čárové kódy i když takovéto systémy nejrůznějších typů již existují v členských státech. Je důležité, abychom přistoupili k sjednocení těchto postupů na evropské úrovni a zabránili vzniku přílišných nákladů pro malé střední podniky. Za čtvrté je důležité, abychom si více vyměňovali informace, abychom mohli hledat konkrétní řešení ke zlepšení stávající situace průmysl eh, potřebuje eh, větší flexibilitu a je také flexibilnější než zákonodárce. Návrhy řešení eh, musí přicházet také z řad průmyslových podniků, musí přicházet z trhu. Pro, abychom snižovali náklady. A to by mohly být právě konkrétnější návrhy. A v tomto odvětví je také zapotřebí dosáhnout lepší spolupráce, aby bylo možné přistoupit k lepší eh, normalizaci, standardizaci, k výměně osvědčených postupů, uplatňování i technologického pokroku. To je eh, velice důležitý začátek určitým eh, motivem by bylo zajištění lepších start projektovacích možností pro nové podniky. A také e, je tu e, nutné dodržovat e, povinnost dozoru a je důležité, aby i z politické strany byla snaha dodržovat tyto cíle. Proto je zapotřebí, aby instituce nechaly provést příslušné průzkumy, aby se zlepšila transparentnost v tomto odvětví. Nejsem si jist, zda máme již k dispozici dostatek informací pro to, z hlediska e, změny stávajících e, eh, přávních předpisů. Je třeba, aby e, skutečná opatření, skutečné předpisy byly opravdu uplatňovány, aby abychom opravdu mohli završit jednotný trh a zajistili lepší kvalitu a transparentnost. Například směrnice eh, ochraně spotřebitelů eh, eh, v případě obchodování na dálku. To je velice důležité i pro elektronický obchod, i pro zlepšení důvěry spotřebitelů, co se týče kvality zboží, dodržování dodacích eh, lhůt a s tím zpěté náklady. Je důležité, aby členské státy a komise dbaly na dodržování stávajících předpisů. Eh, směrnice o službách eh, zakazuje diskriminaci a eh, vlastně již zapovídá vůbec možnost vzniku takové diskriminace. V loňském roce byla transponována tato směrnice a je důležité se věnovat dalšímu průzkumu efektivně transponována. A potom uvidíme, zda je zapotřebí její revize eh, z hlediska eh, digitální eh, revoluce. Současně je také nutné mít k dispozici zprávy a velmi mnoho informací o tom, jaký je trh eh, s doručováním. Potřebujeme informace o lhůtách doručování, o nejrůznějších modalitách, o tom, jaké nedostatky se vyskytují. Všechny tyto informace potřebujeme, abychom si udělali eh, dostatečnou eh, představu. A jak už jsem řekl, v současnosti nemáme ještě dost dostatek informací k dispozici. A ty potřebujeme, abychom učinili krok ke, k uskutečnění digitálního jednotného trhu a ve prospěch spotřebitelů, ve prospěch ekonomiky a zejména malých a středních podniků Evropské unie. Jsem si jist, že se eh, mý kolegové na to dívají stejně i stínoví zpravodajové eh, ti eh, jistě vyjádří svůj názor a já se na jejich připomínky už těším. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci a s radostí ještě eh, přijmu vaše pozměňovací návrhy, eh, vaše vylepšení nejenom teď, ale i při dalších eh, eh, schůzích v rámci celého procesu. Těším se na dobrou spolupráci. Uh, well, thank you very much. Dobře, děkuji vám mnohokrát, Pablo, za to, že jste tady nastínil tu celou řadu různých témat. Bude to skutečně velice zajímavý projekt eh, a těšíme se na další práci na něm. Teď se podíváme, co si o tom myslí stínoví zpravodajové. Takže prosím, paní Sehnalová má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Motivem zelené knihy komise, o které se dnes bavíme, je vyřešení problémů, s nimiž se potýkají spotřebitelé i obchodníci zabývající se elektronickým maloobchodem v Evropské unii. Tuto iniciativu komise, e, jejímž cílem je vytvoření integrovaného trhu doručování, doručovací logistiky v oblasti online nákupů, Eh, protože se skutečně jedná o velmi dynamicky se rozvíjející sektor eh, a musíme se zaměřit na to, abychom mohli skutečně plně využít jeho potenciál. Současná čísla, jak už bylo řečeno, bohužel ukazují, že by spotřebitelé rádi nakupovali online. Nicméně téměř plná polovina z nich se bojí na internetu nakupovat kvůli obavám ze špatného doručení zboží. Z pohledu spotřebitele je proto zejména e, nutné dodání zboží od obchodníka e, vyřešit, protože je to problém v rozvoji elektronického obchodu v Evropské unii. I samotní prodejci, a to zejména malé a střední podniky, považují doručování do jiného státu jako překážku pro své obchodování. Ráda bych se podrobně zmínila o dvou faktorech, které jsou z mého pohledu základními podmínkami pro odstranění zmíněných obav, respektive zvýšení nakupování na internetu. První z nich je kvalita poskytovaných služeb. Spotřebitel očekává, že zboží dostane včas, nepoškozené a za transparentních podmínek a cen. V případě poškození zboží či jeho ztráty chce mít možnost zboží účinně reklamovat či vrátit za jasných, jednoduchých a hlavně srozumitelných podmínek. Pro vytvoření integrovaného trhu balíků považuji za vysoce žádoucí stanovit standardy kvality také pro doručování balíků a nejen pro doručování psaní, jak je tomu v současné legislativě. Ráda bych zmínila několik konkrétních opatření. Za nezbytnou považuji garanci odpovědnosti za zásilku a její dodání. V rámci stávajícího právního rámce by měla být vyjasněna odpovědnost mezi prodejcem a doručujícím subjektem, zejména při vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy z pohledu spotřebitele. Pro usnadnění doručení zboží je základní komunikace mezi spotřebitelem a obchodníkem. Spotřebitelé vyžadují praktická řešení, mezi něž patří možnost domluvit se na termínu a způsobu převzetí zboží. Proto, aby se spolu mohli přímo domluvit za doručení, je z osvědčené praxe některých doručovatelů důležité mít bezplatný komunikační kanál. S tím také souvisí zlepšení dostupnosti doručovacích služeb v odlehlých oblastech, na které rovněž nesmíme zapomenout. Dalším důležitým faktorem pro zvýšení kvality doručování je plná sledovatelnost všech zásilek. To znamená, track and trace by měl být součástí informací o zásilce s obsahem zboží objednaného prostřednictvím e-shopu. Z technického hlediska je nezbytně nutné, aby u všech zúčastněných subjektů, které se podílejí na dopravě přeshraničních zásilek, byla zásilka pro zákazníka identifikovatelná pod stejným kódem od podání do dodání. Současná praxe překódování některými operátory znemožňuje dohledání zboží, což komplikuje i případné reklamace. Jako možné řešení vidím standardizovaný kód v rámci Evropské unie. V případě, že dojde k reklamaci, se spotřebitel musí opřít o fungující režim vyřizování reklamací. Věřím, že kvalitním základem bude správná implementace směrnice o právech spotřebitelů, nicméně i zde bude potřeba dalších ujasnění. V neposlední řadě musí, být, eh, musí pro zvýšení kvality služeb existovat celoevropská síť pro řešení problému s doručováním v rámci elektronického obchodu, která by poskytovala rychlá a nenákladná řešení problémů zákazníků a elektronických prodejců. V této souvislosti bych ráda podtrhla důležitost systému ADR a ODR eh, které mohou jistě přispět k řešení problémů spojených s doručením zboží. Měli bychom proto pozitivně podporovat zapojení obchodníků do těchto systémů. Sektor doručování zásilek musíme nicméně vidět v širším kontextu, zejména s ohledem na pracovní podmínky zaměstnanců. Dodržování spravedlivých pracovních podmínek v celém doručovatelském řetězci se ve výsledném efektu pozitivně projeví i v kvalitě poskytované služby. Ráda bych také upozornila na to, že hmotnostní limit 30 kg, o kterém hovoří komise, může znamenat kolizi s pracovním právem některých členských států last but not least eh, je otázka, kterou bych rovněž ráda zmínila, a to je cena za doručené zboží. Výhodnější ceny pro spotřebitele, ale i malé a střední podniky jsou neméně důležitou podmínkou pro zvýšení objemu elektronického obchodování. Spotřebitel si často rozmyslí nákup výrobku ze zahraničí i přes jeho nižší cenu právě díky vysokým nákladům na doručení. V současné době je doručení zásilky ze zahraničí zatíženo zbytečně eh, vyššími administrativními poplatky než doručení v rámci dané země a přitom se bavíme o několika kilometrech v podstatě pouze doručení přes hranice. Vidím zde jasnou paralelu s roamingem a domnívám se, že na skutečném vnitřním trhu pro doručování zásilek nemají tyto rozdíly žádné opodstatnění. Úplným závěrem bych se ještě ráda dotázala přítomných zástupců komise, kdy budou k dispozici výsledky veřejné konzultace, které byly komisí původně avizovány na jaro tohoto roku. A jinak děkuji za pozornost a i já se těším na spolupráci s panem zpravodajem. Good, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jürgen Kreuzmann, prosím. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Stále znovu konstatujeme, že máme na jednotném trhu velice eh, málo v souvislosti s přeshraničními obchody. Jenom 9% spotřebitelů nakupuje eh, online, 1% v Lucemburku, 3,5% eh, v Lucembursku, 3% v Rumunsku. To znamená, že je třeba usilovat o zlepšení a konstatujeme stále znovu, že e, jedna nutnost je zaměřit se e, na e, přeshraniční doručování balíku. To je jeden z důvodů, proč ty přeshraniční obchody nefungují tak dobře, zejména to vysoké poštovné. Tyto náklady patří k této problematice, kromě zajištění jistoty eh, práv spotřebitelů, eh, právní ochrany, která u elektronického obchodu tak neexistuje, jak bychom si to přáli. A kromě toho malé a střední podniky, eh, pro ty ten přeshraniční obchod na internetu není tak atraktivní. A komise v zelené knize hovoří o podpoře růstu. A chce zasáhnout do trhu doručování eh, balíčku. Eh, usiluje určitá opatření, jako například eh, rozšiřování univerzální služby. To je sporné. Je tu větší poptávka a ta bez tak povede k zlepšení doručování, lepší transparentnost, například závazkem, že budou eh, na eh, webové stránce provozovatele eh, zveřejňovány podmínky, jistě to uvítáme, tak bude moci spotřebitele nejrůznější nabídky porovnávat a vybrat si tu nejlepší. A odmítáme povinnosti, protože omezují eh, konkurenceschopnost a eh, ovládají spotřebitele, provozovatele doručovacích eh, služeb i spotřebitele by se měli rozhodovat sami. Komise by se také neměla zabývat tarify. Nízká rozpětí se postarají pro dostatečnou hospodářskou soutěž a přiměřené ceny. Eh, protože je velice těžké eh, určovat eh, náklady na doručování. Kromě toho usilujeme o snížení cen a to povede k tomu, že ti, co nabízejí eh, služby za vysoké eh, ceny, opustí trh. Vidíte, já jsem eh, se zmínil o těch kritických bodech ze zelené knihy, s nimiž souhlasit nemůžeme, protože neznamenají jenom zásah do trhu, ale jsou i kontraproduktivní. Konec konců o tom má rozhodovat spotřebitel, pro kterou nabídku, pro které další služby se rozhodne a pro které ne. Žádné předpisy stanovené z hora které jsou proti trhu, eh, budou nakonec kontraproduktivní. Proti trhu mnohé, co je dobře eh, míněno, ve skutečnosti mnohem méně pomůže. Já jsem se proto zmiňoval o těch kritických bodech zelené knihy. Já vám velice děkuji. Um, thank you. Děkuji mnohokrát, Jirgene. Heidi Rille my eh, v některých bodech eh, jsme za jedno. Je to překvapivé. Já si přeji také mnohem více transparentnosti v mnoha oblastech, eh, než jenom úsilí komise snížit náklady když se na to podíváme, tady je konkurence poměrně vysoká. Když se podíváme na mzdy a platy, tak je eh, opravdu vysoká. A z praxe mám mnohdy ten dojem, že doručovací služby eh, jsou na kraji eh, svých možností, mají malé možnosti si vydělat a jsou pod velkým tlakem. To je tedy problém. Jistě u pošty je vysoká chybovost, takže jsem proto, aby eh, to mohl ovlivňovat spotřebitel volbu poskytovatelů služeb. Eh, ti jsou velice různí. Přála bych si, aby si mohli vybírat provozovatele eh, podle toho, jak daleko budou mít pro vysvednutí té pošty, když nejsou doma během příchodu doručovatele, tak je tedy otázka, jakým způsobem se k tomu balíčku dostanu. A to vede k tomu, že mnozí se tím nechtějí zabývat, zejména u přeshraničního obchodu jsou zkušenosti vysloveně špatné, eh, když eh, se člověk snaží dopracovat k balíčku, protože právě nebyl doma. Rozhodující je podle mě transparentnost. Eh, tady musíme vyvinout úsilí, ale pan Eh, stejně jako pan zpravodaj si myslím, že zákony nemusíme upravovat. Stávající právní předpisy by se měly správně aplikovat a kontrolovat. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, Heidi. A já bych chtěl všechny požádat, aby, vypra, eh, aby vytvořili všem řečníkům tichou atmosféru pro to, aby mohli přednést své projevy. Tady máme nízký strop, takže ta akustika někdy je poměrně problematická. Já vím, že je to vždycky složité před hlasováním, ale prosím, pokud tyto diskuse můžete odbít mimo sál, bude to zdvořilejší vůči řečníkům. Adam Bílan má slovo jako další a teď si chci ještě eh, ověřit, jestli někdo další se ještě bude chtít vyjádřit po té, co dostanou slovo stínový zpravodajové. Ne, zdá se, že ne. Dobře tedy. Adam Bílen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Zelená kniha se zaměřuje na tři hlavní témata. Tři hlavní problémy pro spotřebitele, kteří chtějí nakupovat online. Za prvé, jak zpřístupnit a zefektivnit tento způsob doručování v EU, jak poskytnout racionálnější, rozumnější eh, řešení pro spotřebitele, jak eh, zlepšit situaci také pro malé a střední podniky a jak zlepšit interoperabilitu mezi doručovatelskými službami, mezi jednotlivými tedy dopravci a operátory. Ještě než začneme hovořit o řešeních, která mají zefektivnit tento způsob zasílání, tak eh, vlastně se musíme zamyslet nad tím, jaký tento trh vlastně je. Je velice mladý podle odhadů v následujících deseti letech se počet zaslaných klasických dopisů sníží asi o 10 až 20 A to znamená, že právě elektronické eh, obchodování a zasílání balíčků v jeho rámci, které naopak na objemu získá. Malé a střední podniky se teď snaží zareagovat na potřeby spotřebitelů a snaží se být inovativnější. Bez pochyby přeshraniční eh, obchod online je méně rozvinutý než tradiční elektronický obchod v rámci členských států. A musíme se zamyslet nad tím, proč to tak je. Někdy je na vině jazyková bariéra a bohužel neexistují žádná, eh, žádné právní úpravy, které by tady napomohly někdy také záleží na jednotlivých eh, individuálních trzích, protože v malých středních, eh, pardon, v malých členských státech se lépe rozvíjí přeshraniční obchod. Také je třeba se zamyslet nad různými fiskálními otázkami a tak dále. Takže když se snažíme zefektivnit tento trh a zlepšit konkurenční prostředí, tak bychom se na to měli podívat nejenom z hlediska uh, Eh, potenciálního koncového uživatele nebo malého středního podniku, ale také z hlediska eh, samotných poskytovatelů těchto služeb, a to také včetně malých a středních podniků. Někteří spotřebitelé prostě nemají zájem o přeshraniční nákup nějakého zboží online, protože třeba neznají eh, jazyk sousední země. Někteří poskytovatelé služeb se také prostě chtějí zaměřovat pouze na domácí trh a to musíme respektovat. I v dnešní době je tento trh velice zajímavý. Eh, jsou tady zajímavé nové myšlenky, pokud jde o to, jak například dostat balíček ke spotřebiteli. Existují třeba takové ty výdejní automaty, třeba na benzínových čerpacích stanicích, kde je možné si vyzvednout balíček a tak dále. A v dnešní době je velice obtížné identifikovat eh, slabá místa na tomto trhu, protože se tak rychle vyvíjí. Musíme být tedy velice opatření. Pokud chceme něco upravovat, tak je třeba to nepřehnat. A v neposlední řadě je tady ještě jedna otázka, kterou bych chtěl položit komisi. Jaká jsou možná řešení, pokud jde o nákladovou účinnost a lepší ceny pro spotřebitele? Já se na to ptám proto, že eh, vy o tom hovoříte v zelené knize a já si taková řešení vůbec neumím představit. Pokud eh, tady nebudeme zasahovat velice silným způsobem na trhu. Děkuji, říká pan předseda, děkuji eh, zpravodaj a stínovým zpravodajům a teď už dám slovo zástupci komise a chtěl bych opět všem, eh, všechny poprosit, aby se usadili a nerušili. Pane eh, Foxy, nemohu před, vůbec přes vás nevidím ani zástupce komise. Prosím, mohla byste si případně přesednout, protože zástupce komise se snaží vyjádřit. Takže prosím, Werner Steng má slovo a chtěl bych ještě obecně k tomu říci, že tato zelená kniha byla zveřejněna loni v listopadu. Já vím, že to trvalo poměrně dlouho, než se to k nám dostalo. A to ne proto, že by nás to nezajímalo, ale že jsme prostě měli jiné, jiné věci na práci. Vím, že také proběhly konzultace k tomuto tématu. A vlastně eh, o tom hovořila i paní Sehnalová, že by bylo možná zajímavé, eh, kdybyste nám mohl říci, pardon, Lindsay, prosím, mohli byste se přesunout, já vůbec pana Stenga nevidím přes vás. Uh, takže bylo by zajímavé, eh, kdyby se nám mohl říci, jestli máte nějaké, nějakou zpětnou vazbu pro nás z těch konzultací, jestli byste nám mohl říci, jak tady situace vypadá. Teď do vám tady dám slovo, abyste nám mohl říci, jak to vypadá, eh, protože eh, přece jenom už uplynula určitá doba od té doby, co byla zveřejněna tato zelená kniha. Ano, děkuji, Malcolme, Pablo, děkuji i všem ostatním řečníkům. A já začnu tím časovým rozvrhem, o kterém teď Malcolm mluvil. Ano, už uběhla určitá doba od té doby, co jsme zveřejnili tuto zelenou knihu. Získali jsme více než 100 příspěvků. Také nám trvalo poměrně dlouho všechny ty materiály projít projednat se zúčastněnými stranami v případě, kdy byla třeba ještě něco vyjasnit. Také jsme eh, zorganizovali určité neformální workshopy, bilaterální, multilaterální schůzky, abychom si prostě ověřili to, co jsme v těch materiálech dostali, protože jsme přesvědčeni, že Eh, ačkoliv rychlost je samozřejmě vždycky důležitá, tak nechceme žádná řešení uspěchat, protože, jak říkali už někteří předřečníci, jedná se velice o komplexní, složité eh, prostředí, toto odvětví se rychle vyvíjí, rychle roste a rozhodně nechceme přijít s nějakým příliš rychlým řešením, které by možná přineslo nějakou až příliš přehnanou reakci z naší strany. Takže eh, náš plán je, že přibližně v polovině října můžete očekávat nějaký akční plán nebo nějaký další dokument, který bude vycházet z těch konzultací k zelené knize. Tyto konzultace k zelené knize a všechny ty ostatní zdroje do velké míry v podstatě eh, se shodují s tou analýzou, kterou jsme provedli. Samozřejmě eh, debaty jsou ještě mnohem širší, to se vlastně odrazilo i v dnešních příspěvcích, které jsme si tu dnes vyslechli. Pan předseda zasahuje bez mikrofonu. Takže je jasné, že všichni se shodneme na tom, že je třeba eh, najít řešení, to se tady také ukázalo, ale když eh, dojde na analýzu, tak v podstatě tam skutečně jsme se ve velké míře shodli. Když jsem si poslouchal eh, připomínky Pabla, když nám představoval svůj dokument a to, na co se chce v něm zaměřit, tak to skutečně je velice v souladu s tím, na co, chce, na co se chceme zaměřit my, což mě velice uklidnilo. Takže ano, elektronické obchodování je velice důležité, je to rostoucí sektor a právě doručování je velkou překážkou. Všechny statistiky to potvrzují. A já tady vlastně ještě uvedu jedno číslo, které jsme zatím ještě nikde neuvedli. Je to ze studie z Copenhagen Economics. Bylo to průzkum mezi eh, spotřebiteli a tam se zkoumalo, kolik internetových transakcí bylo přerušeno právě kvůli problémům s doručením. Tedy, kdy tady klient chtěl nakoupit online, ale tu transakci nakonec nedokončil, protože došlo k nějakým problémům kvůli eh, doručování. A těch, eh, tak bylo to 68% transakcí, které jsou ukončeny právě kvůli tomu, které se nedokončí. A to je problém pro všechny, nejenom pro spotřebitele, ale také pro malou obchodníky, pro firmy, které chtějí prodávat a pro eh, ty, kteří poskytují přepravní služby, kteří fyzicky potom doručují balíčky. Takže je tam obrovský potenciál a je to v zájmu všech. Pokud jde o cíle, tak tady se mi opět velice líbilo, co říkal Pablo, a sice, že cílem je kvalitní služba, eh, služba finančně dostupná, především pro malé a střední eh, podniky a především přeshraničně. A také je třeba flexibilita, to znamená dostupnost, aby bylo možné toto, eh, toto rozšířit i na odlehlejší oblasti a tak dále. Takže ano, trhy jsou aktivní, přinesou celou řadu řešení, ale my musíme zajistit, aby toto řešení se vztáhla i na eh, takové ty méně jaksi jasné oblasti, na ty méně prioritní oblasti. Ano, potřebujeme takovéto služby, potřebujeme služby, které skutečně budou odpovídat požadavkům jak prodejců, tak spotřebitelů. Už jsme to tady několikrát říkali. Spotřebitelé chtě, potřebují vědět, kde jejich balíček je, potřebujeme tady takové ty vysledovací eh, sledovací služby. Všichni jsme se tady na tom shodli. A abychom tohoto dosáhli, a to vlastně zmínil i pan Bílan, tak potřebujeme jasnější, efektivnější postupy a proto je velice silně zmíněna v té zelené knize ta eh, tematika interoperability. Prostě přeshraniční služby spolu musí lépe spolupracovat. Podle našeho názoru to nijak eh, neuškodí poštovním službám, pokud Eh, bude mít eh, konečný spotřebitel nějakou finanční výhodu, tak to bude výsledkem těch efektivnějších služeb. V tuto chvíli musí všichni poskytovatelé, dopravci dvakrát, třikrát eh, tyto balíčky označovat a to ne, ne, jak se nepřináší výhody vůbec nikomu, takže je třeba snížit tyto zbytečné náklady. Paní Sehnalová konkrétně hovořila o zaměstnanosti a pracovních podmínkách. Ano, to je také v zelené knize zmíněno. E, tam zavádíme také koncept udržitelnosti, to je pro nás velice důležité, takže ano, chceme mít efektivní postupy, které odpovídající potřebám obchodníků i spotřebitelů, ale zároveň samozřejmě chceme také, aby byly vzaty v úvahu všechny možné aspekty sociální a také ekologické. Nechceme, aby na to dopláceli pracovníci a životní prostředí. Také je důležité plánování, takže kdykoliv nějaké odvětví zavádí nové postupy, produkty, služby, tak chceme, aby ty aspekty udržitelnosti byly vždycky vzaty v úvahu. Pan Kreutzmann hovořil také o těch částech zelené knihy, kde se hovoří o možném zásahu na trhu. Eh, no, třeba ty stropy, cenové stropy a tak dále. A tady vám mohu potvrdit, že zelená kniha v podstatě se chtěla zabývat úplně všemi možnými eventualitami, které, o kterých také hovořili spotřebitelé, ale mohu vám eh, říci jasně, že většina zúčastněných stran by v žádném případě od nás nechtěla v tuto chvíli žádnou přílišnou regulaci a ani my to nechceme. Takže skutečně časem se pravděpodobně objeví osvědčené postupy, eh, nové, eh, nové nová řešení, bude tam určitě nějaká revizní doložka a s naším úmyslem rozhodně není zasahovat příliš mnoho na těchto ještě nevyzrálých trzích, takže to mohu potvrdit. Paní Rile hovořila o tom, že transparentnost je důležitější než cena. Ano, transparentnost, průhlednost pro nás je jasnou prioritou, tedy informace lomeno transparentnost. Vlastně to tady zmiňovala celá řada řečníků. Informace pro spotřebitele, aby tady spotřebitelé věděli, co mohou očekávat. Eh, důležité jsou informace i pro malé a střední podniky, aby věděli, jaké možnosti vlastně mají, z čeho mohou volit, především pokud chtějí obchodovat přeshraničně. A také eh, inform- transparentnost těchto informací je důležitá pro regulační úřady, pro eh, to, aby tyto úřady rozuměly těmto přeshraničním trhům, protože pokud chceme trhům dát možnost se zlepšovat, zlepšovat své služby, tak zároveň je třeba, aby veřejní eh, zastánci práv regulační úřady členské státy, aby věděli, jestli se pravidla dodržují, jestli trhy fungují řádně a aby prostě mohli řádně vykonávat své dohledové funkce. Jak už jsem říkal, ceny Naším prvním instinktem je snižovat náklady a my doufáme, že to ve výsledku povede ke snižování cen. Ale eh, často ty náklady vznikají právě proto, že služby ještě nejsou efektivnější. A pra- především v té přeshraniční oblasti, pokud se nám podaří ty eh, postupy zjednodušit, tak to povede k úsporám. V neposlední řadě pan Bílon hovořil o tom, že firmy a spotřebitelé nechtějí všichni to samé. Ano, tady s vámi naprosto souhlasím v žádném případě nechceme nikoho nutit, aby obchodoval přeshraničně a v žádném případě nechceme nikomu vnucovat nějaký standardní produkt, který by třeba pro někoho mohl být příliš jaksi luxusní. Eh, je to otázka volby. Když někdo chce nějaký levný výrobek a je mu jedno, jak dlouho bude trvat doručení, tak je to v pořádku. Ale pokud někdo chce eh, nějaký náročnější výrobek, tak tam tu možnost by měl mít také. Takže skutečně záleží tady na volbě a v žádném případě nechceme nikomu vnucovat nějaké jedno řešení, které by mělo vyhodnovat, eh, vyhovovat všem. Já doufám, že jsem tím schrnul většinu většinu těch eh, bodů, které tady zazněly a už předávám slovo panu předsedovi. Ano, děkuji mnohokrát. Myslím si, že to byla eh, dobrá příležitost pro diskusi. Pablo, nemáme už mnoho času. Dám vám tady minutu na to, abyste schrnul tuto diskusi a pohovořil o časovém rozvrhu. Eh, Velice vám děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat všem poslancům a stínovým zpravodajům a věřím, že budeme velice dobře spolupracovat při našich dalších setkání, která budou potom v září. A domnívám se, že víc k tomu teď ani nemohu říci. Pane předsedo, pokud chcete, můžeme se těmi návrhy zabývat teď ale potom v září, co se týče e, výměny názoru, tak to máme lhůtu 26. E, srpna k předkládání, potom 25. a 26. září další projednávání a 8. října je lhůta k předložení pozměňovacích návrhů. Projednávat je potom budeme 4. a 5. listopadu. kompromisní pozměňovací návrhu budou projednávány 27. a 28. listopadu a hlasovat se bude v našem výboru 16. a 17. prosince, pokud se nic nezmění. Děkuji. Děkuji. My vám tedy eh, přijeme velice produktivní eh, léto to, když budete eh, pracovat na této zprávě. A nyní tedy vítám všichni, kteří se dostavili k hlasování a myslím, že dovolíme pánům, aby si sundali saka bylo tady už včera docela teplo a e, teď s tím e, množstvím účastníků je tady ještě větší teplo. Uh, so we have some serious work to do there. Před námi e, nás čeká závažná práce. Někdejší premiér Tony Blair vždy tedy dbal eh, na to, abychom si sundali sako před začátkem jednání a tak já se ho snažím tak trochu kopírovat. Dobře, pokud se už všichni usadili, chtěl bych v prvé řadě učinit eh, několik oznámení. A e, e, e, chtěl bych vám říci, co nebudeme mít na pořadu jednání. Vidím, že je tu Mark Tarabella a Filip Čuvaj. Původně jsme chtěli hlasovat, abychom potvrdili Prosím, to je velice důležité. Dnes chceme potvrdit tu dohodu s radou, která se týká všech dokumentů o zadávání veřejných zakázek. Je zatím obrovská spousta práce. Je třeba si uvědomit, jak to bylo podrobné a komplikované. Jsou to tři zásadní legislativní dokumenty a vyžádalo si to podrobné projednání hodně času. Práci jsme dokončili. V rada je e, zítra formálně schválí, no bude to příští týden, dobře formální souhlas eh, na Koreperu se nepodařilo dnes eh, dosáhnout. Bude to asi příští týden. Dostaneme příslušný dopis a budeme eh, při první příležitosti na toto téma hlasovat v září. To je vše k tomuto tématu. A nyní návrh kdy se nám podařilo úspěšně dokončit jednání. A já dám slovo eh, zpravodajce Benedikt Peňo. Oui, je crois que nous avons euh, bouclé un dossier extrêmement important, non seulement... Já si myslím, že se nám skutečně podařilo uzavřít velice důležitý PIS, který se týká hospodářského růstu a zaměrstu zaměstnanosti. Především si musíme položit otázku, jakou přidanou hodnotu to přinese občanům, především pokud jde o mobilitu. Několik slov k tomuto tématu. Nejprve tedy chci poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali, především tedy stínovým zpravodajům, kteří velice pozitivně a konstruktivně spolupracovali a je to velký úspěch. Skutečně je to výsledek, který jsme ani takto neočekávali. Spolupráce probíhala fantasticky. Chtěla bych poděkovat všem komisi, útvarům komise, kteří se mnou na tom pracovali po dobu dvou let. Eh, měli jsme opravdu celou řadu návrhů, intuitivních návrhů. Často jsme se setkávali, společně jsme spolupracovali, vypracovali jsme stanovisko, eh, také jsme hovořili s tím zastoupením Irska. Nevím, zda jsou tady přítomní. Chtěla bych jim také poděkovat za pomoc, kterou nám projevili, která byla opravdu velmi značná. Byli jsme velice spokojeni se s touto prací. Máme tady další e, aspekty, které se týkaly skutečné možnosti e, docílit dobrých výsledků z odpovídajících lhůtách, další vzdělávání. Tam je tomu také tak, že se členské státy zavázaly eh, poskytnout určité záruky. Všichni, kteří chtějí eh, nárokovat automatické uznávání jejich vzdělání, budou moci toto činit automatickou cestou budoucnosti. Skutečně se vytvořily eh, všechny předpoklady, máme také zachovány aktiv přenesené pravomoci, zohlednili jsme také příslušné profesní skupiny, které se zabývaly vypracováním a konkrétními podmínkami. Skutečně ze strany profesních svazů. Tady jsou velká očekávání, především ze strany eh, praktického použití. Dále se jedná o uznávání ve třetím státě, o obsah těchto praxí, který musí být eh, zaznamenán písemně. Dále se zde jedná o automatické uznávání kompetencí a e, stavu vědomostí v rámci vzájemného uznávání. Tady máme jednu výjimku pro zdravotní sestry, protože tady byly určité potíže, které se týkaly tohoto spisu. Ovšem při realizaci jsme dosáhli určitého úspěchu. Především se vytvořil nový seznam kompetencí pro Eh, pečovatele v oblasti zdravotnických služeb. Nebude to snažší, ale chci říci, že tato směrnice by neměla mít žádný dopad na právní zásady příslušných členských států skutečně eh, pro všechny profese eh, by to mělo platit. Měla jsem kontakty s různými profesemi a chci poděkovat všem za spolupráci během dlouhých měsíců vyjednávání, kdy mě neustále podporovali a ta podpora byla velice důležitá, protože se jednalo konkrétně o určité kompetence a děkuji všem. Byl to velký krok směrem k zajištění mobility a se zajištěním kvality služeb. Já si myslím, že takto vytvoříme větší důvěru v naši evropskou politiku. Děkuji. Dobře tady je jasné, že ten spontánní podlesk ukazuje, jak eh, všichni oceňujeme tuto vaši práci. Kristian eh, Buzoj, jak víte, opustil Evropský parlament, protože byl jmenován předsedou eh, pojišťovny v Rumunsku, zdravotní pojišťovny, je tam velice aktivní. Potom tady máme paní Legre, paní Rileme Clarkin Helgen a tak dále, pana Hendla a tak dále. Chci vám všem poděkovat za tuto práci. A v tuto chvíli bych vás chtěl vyzvat, abychom tento balíček schválili elektronicky, také si můžeme zároveň ověřit, že, že nám systém funguje a že máme e, dostatečné správné počty přítomných. Teď tedy zahájím hlasování, aby výbor schválil celý balíček pozměňovacích návrhů, který se týká směrnici o profesních kvalifikacích. Zahajuji hlasování. Máme 41 přítomných, 42, kteří hlasují, 42 eh, karet, takže SAD má jeden hlas navíc. Takže někdo bude muset ustoupit. Někdo má také vloženou kartu, ale nehlasuje. Nevím, kdo to je, já to nejsem. Má někdo v hlasovacím zařízení eh, kartu a nefunguje mu třeba stroj? Ne, teď se nám to snížilo, to bylo zvláštní. Někdo se tedy rozhodl, eh, rozhodl že nebude hlasovat. Někdo bude muset svoji kartu stále ještě vyjmout, protože máme příliš hlasů. 39 tady celkově, dobře, končím hlasování. Ano, schváleno 37 pro 2 se zdrželi, takže mnohokrát děkuji. Schva- formálně jsme tedy schválili tento dokument a v, plena, v plénu se tím budeme zabývat, tuším, v říjnu. Děkuji mnohokrát. A ještě poslední věc, pokud jde o nový legislativní rámec a harmonizování právních předpisů, tak my jsme doufali, že vám to budeme muset dnes eh, před představit, ale členské státy to bohužel zablokovaly, protože jde tady o pra- aktiv právní, eh, akty prováděcí, aktiv přenesené pravomoci a odborné skupiny. V tuto chvíli skutečně se jednání zaseklo. Já jsem přímo v kontaktu eh, s předsedou konference předsedů, který se už sešel s panem Ševkovičem. Eh, také jednáme s komisí a doufáme, že se eh, nám podaří toto dostat na stůl opět v září. Eh, prosím, buďte klidní, že se skutečně snažíme něco v tomto podniknout. A teď eh, přejdeme prosím k hlasování, což je tím důležitým bodem dnešního zasedání. První věc, o které budeme hlasovat, je návrh k společným evropským předpisům v oblasti prodeje. Máme tady dva zpravodaje, paní Gebhardt. Je to poměrně složité hlasování, protože tady máme dva eh, bloky, paní Gebhardt a pan Hans-Peter Mayer. Já bych navrhovala, abychom hlasovali elektronicky, protože je to důležité. A pokud nechtějí eh, zpravodajové něco říci, tak můžeme přejít rovnou k hlasování. Dobře, takže můžeme zahájit hlasování. První hlasování bude o zamítnutí návrhu komise a teď tedy hlasujeme k pozměňovacímu návrhu 339, který navrhuje, že zamítneme návrh komise. Máme 40 hlasovacích karet vložených v přístrojích. Bylo by dobré, kdyby ti, kteří nechtějí hlasovat, eh, vytáhli své karty. Dobře, zamítnuto. Teď můžeme přejít k dalšímu hlasování. To také bude elektronické, protože je to velice důležité hlasování principiální, principiálního charakteru, protože to rozhodne, o kterých blocích potom budeme hlasovat. Tady se tedy mění nařízení na směrnici. Pozměňovací návrh číslo 16, paní Gebhardt. Hlasujeme. Končíme hlasování. 41 karet máme. Někdo vložil kartu do přístroje, ale nehlasoval. Dobře, končíme hlasování. Schváleno. 22 pro, 17 proti. V tuto chvíli tedy můžeme pokračovat. Blok A. Začínáme ústním pozměňovacím návrhem 1 Hanse Petra Majera. Eh, kdo je pro? Aha, asi to uděláme elektronicky. Dobře, tady ústní pozměňovací návrh 1 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď můžeme přejít k... Ne, o tom nebudeme hlasovat, takže 363. 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Takže číslo 2 odpadá. Dále pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 4, 5 a 6 společně. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 64, o tom hlasovat nebudeme, takže 65 pro. 65. Zahajujeme elektronické hlasování číslo 65. Prosím, hlasujte rychleji. Máme dnes skutečně toho na programu mnoho. SAD má jeden hlas navíc. Aha, výborně, už je to lepší. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, 17 proti. Já bych chtěl požádat, když se chystáte hlasovat, prosím hlasujte rovnou. A pokud máte karty vložené a nechcete hlasovat, tak by nám pomohlo urychlit celý postup, kdybyste je vytáhli. 66, paní Gebhardt. Zahajuji elektronické hlasování číslo 66. Končím hlasování. Děkuji, to bylo velice rychlé, schváleno. 67, paní Gebhardt. Zahajuji elektronické hlasování číslo 67. Teď je to úplně blesková rychlost. Končím hlasování. Schváleno. 68 tady odpadá, 69 o tom hlasovat nebudeme, takže 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 70 to bylo automatické, takže 71 pan Hans-Peter Mayer, kdo je pro? Pardon, zahajuji elektronické hlasování číslo 71. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tady hlasujeme o číslo 8. Paní zpravodajka, kdo je pro? Proti schváleno. 72 a 73 o těch hlasovat nebudeme, ani 84, takže eh, ústní pozměňovací návrh číslo 2. Eh, hlasujeme elektronicky ústní pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Zamítnuto. 76. 76. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 77 a 84 nám odpadají, 86 také, takže 85. 87, aha, říká pan předseda, 87, budeme o tom hlasovat. Takže 86 a 87 podle nás jsou lingvistické pozměňovací návrhy jazykové, které jsou automaticky schválené. Je to tak? Dobře, takže 85. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 85. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Číslo 10. Kdo je pro? proti schváleno 11 pro, proti schváleno 12 pro, proti schváleno 370, kdo je, eh, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 370. Končím hlasování, zamítnuto. Dále číslo 88. Elektronicky, prosím, 88. prosím, kdybyste mohli zrychlit, bylo by to skvělé. Děkuji mnohokrát. Ano, také zamítnuto. 89, 90 a 91 jsou automaticky schváleny, s, takže 13, kdo je pro, proti, schváleno. 371. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 371. Končím hlasování, také zamítnuto. Teď tady máme několik eh, výmazu. Teď tedy pozměňovací návrh číslo 100. Hans Petr Mayer. Zahajujeme elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 100. Končím hlasování. Také zamítnuto. 101 až 108, 109. O tom nebudeme hlasovat, takže teď vlastně rovnou 388. Pozměňovací návrh 388. Ne, pardon, říká pan předseda 109. 109. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 109. Schváleno. A v tom případě teď opět je tam celá řada výmazů a můžeme přejít k 388. 388. Zahajuji elektronické hlasování. budu hlaso- teď používat elektronické hlasování, protože eh, teď je, to bude asi těsné, ale teď to bylo pohodlně schváleno. 389, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Příloha 1. Tady je celá řada opět výmazů, o kterých nebudeme hlasovat, takže teď rovnou číslo 4. Je to tak? Ano. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji elektronické hlasování o ústním pozměňovacím návrhu 4. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, 20 proti. Nyní opět celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých nehlasujeme, takže teď rovnou 452. Pozměňovací návrh 452. Elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 173. 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 174. 174. Opět hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno také. 176. Je to tak? Ano. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď 179. Kdo je pro? Můžeme to zkusit, prosím, s vyháním rukou. Prosím, ukažte mi předsedové skupin. Aha, bude to asi příliš obtížné, je to velice, eh, velice zajímavé, jak se nám tady vytvořila ta zájmová uskupení ke každému návrhu jinak. Takže prosím, elektronicky musíme hlasovat velice svižně, protože toho máme mnoho na programu. Takže končím hlasování. Zamítnuto. 453 pan Kreutzmann. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 453. Končím hlasování. Zamítnuto. 454. Pan Weidenholzer. Kdo je pro? Ne, pardon, opět elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Teď 455, pan Kreutzmann. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 180. Pan Majer. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 181. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 183. 183. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 182 jako doplněk. 182. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. 456 jako dodatek. Kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně zamítnuto. 184 odpadá, takže 186 o tom nehlasujeme. 187 184 je tady doplněk. Kdo je pro? Dobře, budeme hlasovat elektronicky. 184 jako doplněk, já se omlouvám. Byl jsem příliš rychlý, říká pan předseda. Končím hlasování zamítnuto. 186 a 186, to už jsme tady schválili, 187. Zahajuji elektronické hlasování. Schváleno. 188 odpadá, 189. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 190 je automatické, takže 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, opět schváleno. 194. Uvidíme, jestli to zvládneme eh, s dvěháním rukou. 194, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti. Zcela jasně schváleno. To znamená, že 460 odpadá. 195, kdo je pro? Opět budeme zvedat ruce. Takže prosím, zvedejte ruce tak, abych to viděl. 195 jsou liberálové pro? Aha, takže budeme muset hlasovat. Elektronicky bude to asi těsné. Prosím, pane Mandersi, naznačte mi jasně, jak budete hlasovat. Dobře, končím hlasování, zamítnu to. Ale pouze o tři hlasy. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 196. 196. Kdo je pro? Zase, myslím, že se nám tady ty většiny, většiny přesouvají. Budeme muset tady hlasovat elektronicky. Takže prosím, všichni hlasujte velice rychle. Dobře, děkuji vám. Končím hlasování. Schváleno. Schváleno. Takže 461, 461, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. A většina, většina tady asi není, říká pan předseda. Kontrolovat to nebudeme. Teď tedy kompromisní návrh 1. Konečně jsme se dostali ke kompromisnímu návrhu. Kdo je pro? Dobře, tady hlasujeme elektronicky. Kompromisní návrh 1. Zdá se, že se nám skupiny rozdělily. Schváleno, 462 tady odpadá. A teď můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 203. 204 a 205 tyto tři návrhy společně. Hlasujeme elektronicky 203, 204, 205. Končím hlasování schváleno. 464. 464, kdo je pro? Kdo je proti? A co? Jak hlasují liberálové? Děkuji. Takže jasně zamítnuto. 206. Kdo je pro? Prosím, co provádějí liberálové? Aha, vidím, že máte trošku obtížnou pozici. Tady máme vlastně dvě liberální skupiny rozdělené. Tak, kde tady jsme? 206. Hlasujeme elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 206. Prosím, abyste zrychlili Hlasování, děkuji, hlasování u konce, schváleno. 206 tedy schváleno, 207 ohlasovat nebudeme, 208, 207 je schváleno automaticky tady, budeme hlasovat o 208, ptá se pan předseda. Ne. 209. To nám odpadlo. 210. 210. Zahajujeme hlasování elektronické o 210. Končím hlasování. Schváleno. 211. Hlasujeme o tom, ano. Elektronicky tady prosím 211. Končím hlasování. Schváleno. 213 nyní. 213. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Teď tady máme kompromisní návrh B3. Hans-Peter Mayer. Elektronicky. Aha, pardon, to odpadá. Dobře, 213 jsme totiž schválili. Tím pádem 469 podle mého názoru, ano? Dobře, 469. Hlasujeme elektronicky, prosím. Zamítnuto. Teď 216, 217, 218 hlasujeme o těchto třech pozměňovacích návrzích elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 15. O tom hlasujeme. Dobře, takže 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. 219, 220, 221. O tom nehlasujeme, protože se to automaticky přijalo s 16. Dobře, 222. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 222. Končím hlasování. Schváleno. 223. 223. Kdo je pro? Můžeme ještě jednou zkontrolovat ruce. Já si myslím, že bohužel budeme muset hlasovat elektronicky. Je to tady složité jak se nám tady přesouvají ty většiny. 223, hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování, schváleno. 225, pan Majer. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 472, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 470, kdo je pro? Proti? Schváleno. 471, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 473, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 226, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 474 tady odpadá, 475, 476, 477 a tak dále, o tom nehlasujeme, takže 227. 227. Kdo je pro? Pardon. Takže to nám odpadá, 227, omlouvám se, říká pan předseda. 235 a 236, tedy podle mého názoru Máme tu chybu. Musíme tady hlasovat zvlášť o 200 o 228 a 229 společně. Všichni sledujete, kam mířím. Dobře, tady pro, proti, schváleno. 230 a 232, to je automatické, 235 a 236 hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 237 a tak dále, to nehlasujeme, teď tedy 257, kdo je pro, prosím, kdo je pro, Svedněte ruce, kdo je proti, schváleno. 488, pan Rochefort, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 489, kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď tedy přecházíme k číslu 264, kdo je pro? Můžete prosím jasně zvednout ruce. Děkuji, proti? Schváleno. Potom tady je další blok, o kterém nehlasujeme a přecházíme ke 272. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Chcete to ověřit? Dobře. Elektronicky. 272. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 273. Kdo je pro? proti, schváleno. 274 pro, proti, schváleno. 275, kdo je pro, proti, schváleno. 276, o tom nehlasujeme, 277 pro, proti, schváleno. 278 pro, proti, schváleno. 279 odpadá. 280, o tom nehlasujeme. 282, pouze odpovídající část 1. O tom teď hlasujeme, kdo je pro. Proti. Schváleno. 493 pro. Proti. Schváleno. 285 5, 286, 7 odpadají. 288, kdo je pro? Ne, pardon, 286, to je, ano, to je. O tom hlasujeme, 286 pro, proti, schváleno. 287 o tom nehlasujeme, 288 tedy pro, kdo je pro, proti, schváleno. 289 odpadá. 290, kdo je pro? pro kdo je proti? Schváleno. Takže 493 odpadá. Teď 293 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 496 odpadá, 497 také. 294, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 295, 296, 297, 8, 9 a 300, o tom nehlasujeme. Ani 301, takže 496, je to tak? Ano? Děkuji, kdo je pro? Kdo je proti? Takže všechny tyto návrhy schváleny. Ta důvodnění. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Jasně schváleno. Nevím, jestli to můžeme vzít blokově. Další dva, dobře. 18 a 19 Tady Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Číslo jedna, kdo je pro? Proti, schváleno. 340, 341, 342, pan Rošfo. Kdo je pro? Tyto tři. Kdo je proti? Všechny schváleny. 500, o tom nehlasujeme 21 tedy. 21. Můžeme udělat 21 a 23 společně? Ano. Tak, kdo je pro? Proti. Schváleno. 347 a 348 společně. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď celá řada uh, uh, výmazů, o kterých nehlasujeme, takže 357. A vezmeme 357 a 358 společně, je to možné? Dobře, tedy kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 hlasů pro, 17 proti, 1 zdržení. Takže mnohokrát děkuji. So do any of the rapporteurs wish to say Chtěla by k tomu vystoupit někdo ze zpravodajů, než začneme. Máme dva zpravodaje. Není tomu tak? Ano, Ráda bych poděkovala kolegům a kolegyním za dobrou spolupráci také s Hansem Petrem Majerem. I když jsme obsahově byli úplně rozdílných názorů, dokázali jsme eh, koncensuálně spolupracovat, i když jsme potom nehlasovali společně, ale myslím si, že je to dobrá věc takto postupovat. Já si myslím, že hlasování, které jsme teď provedli, má dva velice důležité cíle, kterých dosáhlo. To je hodně škrtnutí, který jsme tady provedli, jsme zabránili tomu, aby to, co už ve směrnici pro spotřebitele bylo dosaženo, aby to nebylo znovu spochybněno protože tak by tomu tady v tomto případě mohlo být. A proto bylo velice důležité, že jsme dosáhli s pomocí zprávy Šváb tohoto pozitivního výsledku a ochrana spotřebitelů v této oblasti má opravdu vysokou úroveň, která zůstává zachována. A za druhé, Nemáme tady žádný opcionální systém a nemáme žádnou právní nejistotu a spotřebitelé nejsou v nez, ponechání v neznalosti, což je důležité i pro malé a střední podniky, protože jsme jim jasně řekli, že to by pro ně nebylo to správné řešení a já si myslím, že náš výbor ve smyslu spotřebitelů i výboru hlasoval tak, jak hlasoval a já samozřejmě vyvol, eh, vyzývám vyzývám naše kolegy z výboru Jury, aby se zamysleli nad tím, jak by měli dále postupovat v této otázce. A toto velice jasné stanovisko, musím říct, si mnohem jasnější, než jsem očekávala, musí být respektováno a společně s jejich rozhodn- by mělo být toto stanovisko zahrnuto do jejich rozhodnutí. To by bylo vše z mé strany. Děkuji vám noch einen kleinen Satz. Ještě jednu větu bych dodala. Chtěla bych poděkovat všem spolupracovníkům a spolupracovnicím, protože jsme tady měli vlastně dva spisy na najednou a to vůbec nebylo jednoduché. Já bych chtěla poděkovat spolupracovníkům z výboru, kteří pracovali opravdu vynikajícím způsobem. Nebylo to opravdu jednoduché a velice nám pomohli a děkuji také spolupracovníkům z naší frakce a ze své kanceláře, protože byli ochotni pracovat dlouho do noci, aby připravili hlasování. Tedy ještě jednou velký, velký Velký dík. Pane předsedo, eh, od samého počátku jsme tady byli rozdílného názoru s paní Gebhardt a proto tedy rozhodnutí A nebo B. K rozhodnutí A bylo zcela jasné, že eh, celkové hlasování dojde tak, že to bude pro A, nikoliv pro B. Takže takto jsme mohli skutečně hlasovat en bloc a výsledek byl mimo jakoukoliv pochybnost. Je škoda, podle mého názoru, že jednotný trh takto utrpěl, protože vlastně s tímto zákonem jsme chtěli otevřít jednotný trh pro spotřebitele a to se takhle nepodařilo. Já také nevěřím tomu, že by výsledek uh, nebo obsah toho, o čem jsme hlasovali, bude akceptován radou. My jsme to zkusili už před dvěma lety a rada to neakceptovala. Takže si myslím, že dva roky později tomu nebude jinak. Sice jsme hlasovali senzačně, hlasovali jsme pro posílení národní ochrany spotřebitelů, ale pravděpodobně to neprojde. A vlastně řečeno počarou jsme nedosáhli ničeno, ničeho. To velice brzy poznáme a já si myslím, že to zjistíme ještě během této, tohoto legislativního období. Mnozí hlasovali také v tom smyslu, že nemohli, nebyli příslušní pro exkluzivitu, ale jestliže bude Jury hlasovat jinak, tak milá Evelyn, je to tak, jak si řekla, že Jury by mělo zohlednit, o čem jsme hlasovali, ale Jury bude argumentovat tak, že řekne, my jsme tady exkluzivně příslušní, akceptujte v IMKU náš názor. A to samozřejmě vůbec nevede potom k tomu, abychom věděli, jaký výsledek bude. Škoda, že Vlastně jsme se tady soustředili jenom na vnitřní trh a nikoliv přeshraničně. To mě poněkud bolí, jestliže se zamyslíme nad tím, že jsme před mnoha desetiletími měli takovou velikou vizi rozšířit jednotný vnitřní trh a posílit jeho práva a toto hledisko jsme tady totálně pohřbili a to je opravdu škoda a musíme zcela jasně říci, že mi tady chybí vize pro přeshraniční činnost. Tu jsme tedy totálně vynechali. Prosadili jsme jenom změny v národním právu, nikoliv přeshraničně, nikoliv eh, ni- něco, co by pomohlo podnikům a spotřebitelům. Je to opravdu velmi omezené a takto nemůžeme Evropu trvalé vytvářet. To je moje přesvědčení, ale samozřejmě respektujeme to, o čem hlasoval tento výbor, ale s napětím čekám, jak to bude pokračovat. Děkuji. Good. Well, well as, um... Dobře. Jak jste řekl, je to záležitost eh, výboru Libe a paní Gebhardová o tom bude jednat. Já bych chtěla upozornit na to, že zítra od 9.30 do 13. hodiny se bude konat workshop eh, s národními parlamenty a pan Berlingeres bude hovořit a paní eh, Gebhardová nás zve a bychom prezentovali názor našeho výboru. Nejsem si tedy jist, že tam budou všichni účastníci. Pan Berlinger bude hovořit ve prospěch toho návrhu. Mohu se zeptat, ano, to je to návrh, eh, jak ale to je jenom titul toho semináře. Já jsem chtěl říci, že tento výbor s vaším eh, hlasováním je již na té správně cestě. Eh, členové našeho výboru tam budou členové národních eh, parlamentů. Možná, že někteří z vás podpoří názor pana Berlin ale to nechávám na vás. Já jsem tedy měl jenom říct, že to bude zítra od 9.30 do 13. hodiny. Eh, nebudu sdělovat žádné detaily. Paní Gebhardová jež pozvala, vy tam budete dobře. Pan Frail, tam bude také dobře. Přejdeme k další důležité zprávy z vlastního podnětu, eh, která se týká aktuálního stavu eh, na eh, služeb na trhu. Eh, chcete prosím vystoupit ještě než začneme? Ano, děkuji. Eh, myslím, že je obecně nutné poděkovat všem kolegům. My jsme eh, spolupracovali opravdu v velice dobré atmosféře. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. Děkuji také těm, kteří stáhli některé návrhy a pochopili, že text musí být stručný, abychom členským státům vyslali jasné poselství že eh, nechceme zbavit občany v Evropě jejich práce eh, bez jakékoliv odpovědnosti a že eh, chceme mít pro služby otevřený trh v Evropě. Já děkuji všem asistentům, kteří eh, mi opravdu hodně pomáhali při hledání kompromisu a sformulovat jasný a výstižný text. Budeme mít ústní pozměňovací návrh, bude to kompromis 15. Děkuji, že eh, návrh 59 byl stažen a eh, já bych ráda využila příležitosti a poděkovala vám všem za pochopení. Dobře. Eh, myslím, že nebude tolik elektronického eh, hlasování. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis eh, číslo pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Ověříme to. Zahajuji hlasování. EPP má jeden hlas navíc. Prosím, hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Návrh 30, kdo je pro, proti, přijat. Kompromis číslo 6, kdo je pro, proti, přijat. Výbor pro zaměstnanost 4. Budeme hlasovat. Je to kompatibilní Hlasujeme tedy Ample 4, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 34, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 35 byl stažen, kompromis 7, kdo je pro, proti, přijat 19, kdo je pro, proti, přijat 39 byl stažen, kompromis 8, kdo je pro, proti, přijat Dále návrh Ample 2. Ample eh, 2, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 44, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ample 1, kdo je pro? Proti? Přijat. Ample 3, kdo je pro? Proti? Držel zamítnut. Ample 5, pro? proti, návrh byl zamítnut. 45 a 46 byly staženy, 45 nebyl stažen, omlouvám se. Takže pozměňovací návrh 45, kde pro, proti, návrh byl zamítnut. Kompromis 13, kde pro, proti, přijat. Ample 9, kde pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 53, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Ample 6, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 54, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Přijat. 59 byl stažen. Pozměňovací návrh 60, kde pro? proti, návrh byl zamítnut. Empl 11, kdo je pro, proti, návrh byl zamítnut. Kompromis 10, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro, pro, pro eh, ověříme to. 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Eh, kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijat. 69. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 70 a 71. Kdo je pro? Proti? Návrhy zamítnuty. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. A teď pozměňovací návrh 125, je to správně, je to tak? S ústním pozměňovacím eh, návrhem, o který žádá EPP, kdo je tedy pro, proti, návrh byl přijat. 77, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Mpl 12, kdo je pro, proti, zamítnut. 78, je pro, proti, návrh byl přijat. 79 jako doplnění. Kdo je pro? E, přijat. 85 pro? Proti? Přijat. Kompromis 15. Ústní? Máte ústní pozměnací návrh? Děkuji. Ústní pozměnací návrh se týká kompromisu 15 chceme doplnit biznis v té větě informovat evropské e, občany a podnikatele o e, e, směrnici o službách. Chceme se tady jenom vyvarovat opakování. Dobře, to je v pořádku. Kde je pro? pro tento, s tímto ústním pozměcím návrhem přijat. Ample 14, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 86, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 87. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 88. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 89. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Empl 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Empl 10. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrhy 90-91, kdo je pro, proti, zamítnuty. 92, kdo je pro, proti, přijat. 93, kdo je pro, proti, zamítnut. Kompromis 16, kdo je pro, proti, jasně přijat. 98, kdo je pro, proti, zamítnut. Kompromis 14, kdo je pro, proti, přijat. Kompromis eh, eh, to je jasné přijat, ale teď jdeme dále. 114, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 115, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 116, kde pro? Proti? Zamítnut. Návrh 117, kde pro? Proti? zamítnut. 118 pro, proti, přijat. 119 pro, proti, zamítnut. 120 pro, proti, zamítnut. 121 pro, proti, přijat. 122 pro, proti, zamítnut. 123 byl stažen, 124 kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 126. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijat. 127. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Přijat. 132. Kdo je pro? Proti? Přijat. Nyní úvodní ustanovení, kompromis 1, kde pro? Proti přijat. Ample A, ano, to je již pokryto, takže návrh 9 pro, pro přijat. Ample B pro, proti přijat. 10, kdo je pro, proti zamítnut. 11, kdo je pro, proti přijat. 12 pro, pro, pro kde je pro dvanáctku? Budeme hlasovat. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 23 pro, 15 proti. Kompromis 2, kdo je pro? Proti přijat. 15 pro, proti zamítnut. 16, kdo je pro? Proti. Návrh byl zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti přijat. E, návrh 20. Kdo je pro? Pro? Proti? Návrh byl přijat. A nyní ty tři citace en blok. Hlasujeme společně, kdo je pro, proti. Všichni byly zamítnuty a nyní hlasujeme o celkovém návrhu. So vote is closed. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat, 23 hlasů bylo pro, 2 proti a 13 se zdrželi hlasování. Já velice děkuji paní Koras Bild. Yeah. Mrs. Yes, Evelyn. Mrs. Yeah. Gephardt. Uh... Evelyn, paní Chtěla bych jménem své frakce říci, že je vlastně škoda, že ten text jako celek sice není špatný, ale mnohé pozměňovací návrhy, které byly určeny pro sociální ochranu, patří také k vnitřnímu trhu, byly všechny vypuštěny. My tyto návrhy znovu předložíme v plénu a doufáme, že s ostatními frakcemi vypracujeme lepší, frakci, eh, lepší verzi pro tuto frakci a pro tento výbor. Děkuji. Dobře. Dobře, paní zpravodajka, prosím. Děkuji, pane zpravodaji. Já, mně se velice eh, líbila spolupráce s paní Rapty, eh, pokud jde o spolupráci s, s SED a také s ostatními. A my, jakmile jsme se dohodli na kompromisních návrzích, kde jsme vzali v úvahu všechny jejich obavy, a každý jeden eh, pozměl, tento kompromisní návrh Eh, byl schválen socialisty, ale teď vidím, že 13 eh, členů eh, skupiny SAD se zdrželo hlasování, takže teď mě to skutečně překvapilo. Říkám si, jak si můžeme v budoucnu vzájemně věřit. A doufám, že tady v budoucnu budeme moci otevřeně spolupracovat. Já tedy jsem i socialistům napsala otevřeně, že jsem připravena eh, s nimi spolupracovat velice otevřeně a eh, teď bych tady chtěla požádat o vysvětlení ze strany socialistů, proč se 13 lidí zdrželo. Tak, pan předseda, eh, je to zpráva z vlastní iniciativy, takže budeme hlasovat ještě na plénu. A určitě by bylo užitečné, kdyby do hlasování na plenárce eh, byl kompromis. Já to musím odmítnout, tuto výtku. Máme 18 eh, kompromisních návrhů, které jsme vypracovali, to je správně, se všemi bylo sou, vytvoř, vysloven souhlas, to je také správně, ale je tady celá část eh, a celá oblast, kde se jedná o sociální ochranu, ale tam nebyly žádné možnosti kompromisu. A to se bohužel všechno vypustilo a proto jsme jednoduše nemohli souhlasit s konečným výsledkem. To je v politickém životě úplně normální a jak bylo řečeno, v této oblasti předložíme opět pozměňovací návrhy v plénu, tak abychom našli možnost kompromisu i v tomto plénu a s vaší frakcí. Let's see what we can do for plenary. Uvidíme tady, co se nám podaří ještě dohodnout do plenárního zasedání. Myslím, že dále o tom hovořit už nebudeme, protože všichni se vyjádřili. Můžeme tedy přejít dále a teď budeme hlasovat o zprávě pana Mandese. Jedná se o zjednodušení přesunu motorových vozidel. Chcete k tomu ještě něco říci před hlasováním? Dám vám slovo pokud projde kompromisní návrh číslo 24, protože tam navrhujete studii dopadů a tu možná budete chtít vysvětlit. Je to tak? Dobře. Takže první pozměňovací návrh uh, TRAN 7 s ústním pozměňovacím návrhem, který tam vidíte, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 59, kdo je pro? Kdo je pro? asi budeme hlasovat elektronicky. Ne, vy souhlasíte. Dobře. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Takže ještě jednou, kdo je pro? 59. Kdo je proti? Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 9 pana eh, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 62 odpadá. 10. Pan zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 63 a 64 oba odpadají. Číslo 11, kdo je pro? Myslím, že budeme muset hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Ano, 36 proti, to se omlouvám. To jste si pravděpodobně tady rozmysleli. Číslo 12, kdo je pro? Proti schváleno 13 pro, proti schváleno 14 pro, proti schváleno 65 pro, proti zamítnuto. 66 odpadá, takže kompromis 25, kdo je pro, proti schváleno, kompromis 10 pro, proti schváleno, Dále kompromis 11 pro, proti schváleno. Tran 9, kdo je pro, proti schváleno. Kompromis 13 pro, proti schváleno. Kompromis 12 pro, proti schváleno. 16, 17 můžeme společně. Dobře, kdo je pro? Proti schváleno. Trans, tran 9 odpadá. Číslo 18. Kdo je pro? Proti Schváleno. Dále 19 odpadá, tran 11. Kdo je pro? Proti schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti schváleno. Kom- kompromis 15, 23 a 16. Můžeme o tom hlasovat společně? Aha, omlouvám se. Dobře, tady 15. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti schváleno. Kompromisní návrh 23. Prosím, máte slovo před hlasováním. Tady je podmínka, že koordinátoři dnes večer tady schválí uh, studii dopadů k tomuto kompromisu. To je všechno, říká pan zpravodaj, co k tomu chci říci. Takže vy navrhujete, aby koordinátoři schválili zprávu posouzení dopadů. Ano, jsem si jist, že to tak bude, ale formálně to schválíme až večer. Dobře, tedy kompromis 23, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 82. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 86 odpadá. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Tran 15. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti schváleno. 94. Kdo je pro? Proti zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti schváleno. 35. Takže jsme u 35. 88 jsme neschválili, takže 35, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 27, kdo je pro, proti, schváleno. 36 a 37 můžeme společně? Ne. Dobře, 36 tady, kdo je pro, proti, schváleno. 37, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, schváleno. 97, kdo je pro? Proti, schváleno. 39, kdo je pro? Proti, schváleno. 98, kdo je pro? Proti, schváleno. 40, pro? Proti, schváleno. Kompromisní návrh 21, kdo je pro? Proti, schváleno. Kompromisní návrh 22, kdo je pro? Proti, schváleno. 43, kdo je pro? proti, 43. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 24. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 46. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Tran 22 odpadá, 47 také, 48. 48, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 26, kdo je pro? Proti? Schváleno. Tran 24. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Tran 25. Pro? Proti? Schváleno. 110 odpadá a teď tedy přílohy 50. Kdo je pro? Proti? Vy to chcete vzít jako blok? Můžeme tady všechny pozměňovací návrhy k přílohách vzít e, blokově? Dobře tady. Kdo je pro? Proti? Všechno je schváleno. 50, 111, 51, 112 a 113 tady je za námi. A teď úvodní ustanovení 52, pozměňovací návrh 52 k úvodnímu ustanovení 1. Já myslím, že to budeme muset ověřit elektronicky, takže prosím hlasujeme o pozměňovacím návrhu 52. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 18 proti, 3 nehlasují. Kompromis 3, kdo je pro? Proti schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Kdo je pro? Proti schváleno. Kompromisní návrh 1 a kompromisní návrh 2. Můžeme to prosím vzít společně? Kdo je pro? Proti? Oba schváleny. Kompromis Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Schváleno. Tran 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Ano. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 5 odpadá. Takže kompromisní návrh 8. Kompromis 8 a 6 můžeme je vzít dohromady, prosím. Aha, takže kompromisní návrhy 8 a 6 jsou schváleny, protože jsme přijali podmíněné pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 8, kompromis 8, každopádně je podle nás schválen, protože jsme schválili kompromis 20. Dobře, kompromis 6, o tom tady hlasujeme nyní. Kdo je pro, proti, schváleno. Nyní zahajuji hlasování o celkové zprávě. Ještě někdo chce hlasovat? Máme ještě tři vložené hlasovací karty. Dobře, končím hlasování. 34 pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Mnohokrát děkuji zpravodaji. Now, yeah, Mr. Schwab. Oh yeah, Mr. Manders. Pan Manders, já chci všem poděkovat v tuto chvíli, protože mě podpořila valná většina. Mnohokrát děkuji. A chtěl bych vědět, jestli by bylo možné neformální vyjednávání s komisí a radou zahájit už nyní, protože oni chtějí už tuto chvíli začít. A pokud je o radu, tak už se nám podařilo eh, k mnohému dospět, takže možná by to mohlo být zajímavé. Pan předseda, já bych navrhoval, že by to ještě měli dnes večer probrat koordinátoři, to, to je tady formální postup a pokud chcete přijít na zasedání koordinátorů a přednést svůj návrh, tak je to možné. Poté koordinátoři rozhodnou a budeme o tom formálně hlasovat, až se sejdeme v září. Souhlasí s tím koordinátoři? Dobře. Ano, já myslím, že koordinátoři by dali přednost tomu, aby to mohli um, ehm, tady uvážit nejdříve, abychom to neuspěchali. Nyní přejdeme k návrhu úst usnesení ke strategii kybernetické bezpečnosti EU, otevřený a bezpečný kyberprostor. Je to součást práce, kterou provádíme, která se týká eh, bezpečnosti sítí. Spravodajem je pan Šváb, takže mu dám slovo, aby promluvil před hlasováním. Ano, děkuji, pane předsedo, budu stručný. Chtěl bych nejprve velice poděkovat všem kolegím a kolegům kolegům, kteří se podíleli na vypracování kompromisu. Také děkuji eh, sekretariátu. Všichni pracovali velice tvrdě a za to jim patří velký dík. Minulý týden se stalo, že jsem přehledl e-mail Aněšky Konky z 3. července a zabývali jsme se kompromisy, proto teď budou ústní pozměňovací návrhy ke kompromisům, které již byly předloženy. V těch ústních pozměňovacích eh, návrzích eh, s těmi podněty nemám žádný problém, ale když já akceptuji ty ústní pozměňovací návrhy, znamená to, že kompromisy eh, nejsou podpořeny většinou proto nejsem tak moc e, nadšený, že bych je zapracoval do těch kompromisních návrhů. E, hovořil jsem s kolegou e, Ramonem a podle Eh, jednacího řádu není možné o těch ústních pozměňovacích návrzích hlasovat. Já bych s tím neměl problém, ale pokud by se měly stát součástí kompromisního návrhu, tak s tím bych tedy měl problém, protože to je text, za kterým všichni nestojí. Je mi to velice eh, líto, ale se nad to tedy zvládneme do plenárního zasedání, aby to mohli všichni podpořit. Já to tedy chápu tak, že jste proti těm uh, eh, eh, pozdělacím návrhům, abychom eh, může se o nich tedy hlasovat odděleně. To je tedy nové ustanovení, bude to na plenárním zasedání. Zdá se, že nemůžeme odděleně hlasovat o těch ústních pozměňovacích návrzích. Eh, Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, stručně vysvětlím, co proběhlo. Já si myslím, že se teď budeme muset rozhodnout, pokud jde o to hlasování, o celé proceduře dneska. Byl jsem informován de facto o těchto pozměňovacích návrzích, o těchto kompromisních pozměňovacích návrzích minulý pátek. A včera, když jsem se na ně podíval, Zjistil jsem, že je tady určitá podmínka, abych s tím mohl souhlasit. A sice zásada e, ústního pozměňovacího návrhu, což jsem navrhl. Ale mám ten dojem, že tady nás trošku dohnala ta rychlost, protože je to vlastně v souvislosti s tou kybernetikou a možná, že tady nebyl dostatečný kontakt mezi spravodajem a ostatními. A v konečném důsledku došlo možná k celé řadě nedorozumění, pokud jde o pozměňovací návrhy, které podle mého názoru mají přesto velký význam. Proto tady zůstává možnost ústních pozměňovacích návrhů které bychom mohli podat jakožto formální návrhy do pléna. Já doufám, že formálně proti tomu nebude žádná námitka, abychom to takto předložili v plénu, protože jsou to velice důležité pozměňovací návrhy. A toto rozhodnutí bude ve smyslu hlasování o těch eh, dalších pozměňovacích návrzích a to hlasování bude ovlivněno. A bude to mít konkrétní dopady. Děkuji. Well, um, just to clarify the procedure, because this is... Bych si vyjasnit ten postup, protože se to eh, vyjasňuje v výboru pro ústavní záležitosti, takže ten se tím občas zabývá. Samozřejmě můžete předložit na plenárním zasedání pozměňovací návrhy a budou to ústní pozměňovací návrhy. Vaše skupina předkládá tedy podnět k vypracování tohoto ustanovení, ale pozice je taková, nový postup je takový, když dva členové eh, eh, jsou proti a eh, my tedy budeme hlasovat o tom hlavním textu usnesení, o tom hlavním textu. A tady není žádná možnost, abychom měli dvě oddělená hlasování. Až přejdeme tedy k ústní ostatním pozměňovacím návrhům, tak uvidím, zda s tím bude výbor souhlasit, pokud to jasně dnes eh, řeknete. Ale je tu dostatek eh, poslanců, kteří jsou proti. Dobře, musíte se tedy ujasnit. Takže začneme. Eh, technický pozměňovací návrh nejprve. Pan Brok a pan Kelam kteří také spolu eh, podepsali toto usnesení. To jsem velice rád, že pan Brok to podepíše. A eh, nyní ty, ty citace, můžeme o nich hlasovat společně. Eh, předkládá je AFET, je to tedy kdo, kdo je pro všechny tyto citace přijaty. A nyní úvodní ustanovení 8, kdo je pro přijato 10, 10, kdo je pro? Myslím, že to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 10. Můžete to prosím trochu urychlit? EPP má ohlas navíc. Někdo je tu navíc, dobře. E, přijato 20 e, pro, 15 proti, 1 se zdržel, 12, e, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. Potom ústní pozměňovací návrh výboru AFET, takže pro s ústím eh, přijato. A nyní eh, C AFET, kde přijato kompromis 1, kdo je pro, proti, přijat. Návrhy 20 a 21, kde pro, proti, kde proti, Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je pro? Eh, myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 23. EPP má opět ohlas navíc. Musíte vytáhnout kartičku z hlasovacího zařízení. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 17 pro, 19 proti. 22, kdo je pro? Proti, přijat. 24 a 25 hlasujeme společně, kdo je pro, proti, přijato. 30, kdo je pro, proti, přijato. 29 jako doplnění, kdo je pro, proti přijat. Pozměňovací návrh 28 odpadá. Kompromis 2, kde pro? Kde pro? Proti? Návrh byl přijat. 31, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 4, oddělené hlasování, což požaduje ALDE. Část jedna, kdo je pro? Proti? Přijata. A část dvě? Část dvě, kde je pro? Část dvě, kde je pro? Proti? Také přijata. 35. Ne, ty všechny odpadají, omlouvám se. Kompromis 5, kde pro? Proti, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Šestka, kdo je pro? Proti? Jasně přijato. mám vrch 44, kdo je pro? Ověříme to. 44 hlasování Hlasování o konce. Návrh byl přijat 19 pro, 17 proti. Kompromisní návrh 7, kdo je pro? Proti. Přijat. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Proti. Zamítnut. Návrh 53, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti nevidím to dost dobře, kdo je pro, proti, jasně zamítnuta. Část dvě, kdo je pro, proti, přijata. Návrh 54, kde je pro? Proti. Přijat 55 jako doplnění. 55, kde pro? Jako doplnění. Proti. Eh, myslím, že to musíme ověřit. Domníváme se, že byl zamítnut. Takže hlasujte o návrhu 55. Hlasování je u konce. 16 pro, 19 proti, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, byl zamítnut. 48, kde pro, proti, jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kde pro, proti, přijat. 68, kde pro, 68, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 69 jako doplnění, kdo je pro, proti, Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 71, kde je pro? Proti? Proti? Pro, proti? Ne, bylo to jasné, že... Tak teď kdo je pro? Pro návrh paní Simpsonové. Kdo je proti? Zamítnuto. Aha. 72. Asi přijat. Takže 72. Hlasujte, prosím. Myslím, že byl přijat. Hlasování u konce. Ne, byl zamítnut. 17 hlasů pro, 19 proti, jeden se zdržel. 74, kdo je pro, proti, přijat. 75, kdo je pro, proti, zamítnuto. 76, o tom 75 byl zamítnut, takže o tom nemůžeme hlasovat. To není doplnění je to samostatný, takže 76, kdo je pro, proti, přijat. 77, kdo je pro, kdo je pro, proti, přijat. 78 jako doplnění, kdo je pro, proti, přijat. 79 jako doplnění, kdo je pro, proti, přijat. 80 pro, proti, zamítnut. samostatný, takže 81 a FED. A FED odstavec 14, o to musí hlasovat, přijato 81, kdo je pro, kdo je pro, proti. Myslím, že byl přijat, ale raději to ověříme, bylo to těsné. 81, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl tedy zamítnut. Je to 18 na 18 a jeden se zdržel. 82. 82, kdo je pro? Proti? Jasně zamítnut. 84, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 83, kdo je pro? Pro? Myslím, že je to velice těsné, takže hlasujeme o návrhu 83. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat o jeden hlas. 86, kde pro? Proti, přijat. 89, kde pro? Proti, zamítnut. 87, kde pro? Proti, zamítnut. 88, kde pro? Proti, přijat. 90, kdo je pro? proti, zamítnut. 91, kde pro, proti, návrh byl zamítnut. Ano, byl zamítnut. 95, kdo je pro, zamítnut. 92, kdo je pro, kde pro, proti, přijat. 93 je doplnění, kdo je pro? proti, zamítnut. 94, také jako doplnění, kdo je pro, proti, přijat. 97, kdo je pro, proti, přijat. 96 a 98, kdo je pro, proti, přijaty. Kompromis 9, kdo je pro, proti, přijato. 101, kdo je pro, proti, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, přijato. A FED eh, chce vypustit odstavec, kde je pro. Odstavec 21, to musíme ověřit. Odstavec 21, návrh AFETu na vypuštění. Podívejme se. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut jedním hlasem. 104. Kde pro? pro? Myslím, že to musíme ověřit. Hlasujeme o 104. Asi to bude zase těsným rozdílem jednoho hlasu. EPP má ohlas navíc. EPP má ohlas navíc. Mně Je jedno, kdo vytáhne tu kartičku. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Přijato. 107 je doplnění. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? To ověříme. Hlasujeme o 107. Zase má EPP ohlas navíc zamítnuto rozdílem dvou hlasů. 108. Kde pro? Proti. Zamítnuto. 109. Kde pro? Proti. Přijato. 110 je doplnění, kdo je pro? Proti přijato. 111 je pro? Proti přijato. Kompromis číslo 10, kdo je pro? Proti přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti přijato. 120, kdo je pro? Pro, proti Myslím, že bychom to měli zkontrolovat. Hlasujeme o 120. Hlasování u konce. Návrh byl zamítnut. Rozdílem dvou hlasů. Kompromisní návrh 12 je to oddělené hlasování. Hlasujeme o části 1, kdo je pro, proti, přijata část 2, kdo je pro, kdo je pro část dvě? Kdo je proti? Myslím, že byla přijata. 123. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 124. Kdo je pro? Proti? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Přijato. 127 a 128. Kdo je pro? Proti? zdržel se, jak hlasovala EPP, 127 a 128. kde je pro? Proti? Přijato. 129, kdo je pro? Myslím, že musíme hlasovat o 129. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl eh, přijat. 33 hlasů bylo eh, pro, eh, jeden proti proti, dva se zdrželi. A nyní to do about Yeah, we have the gallery. Teď máme zprávu paní Galo. Takže se omlouvám, paní Weiler, ale mám pocit, že váš, váš bod na pořadu jednání bude trošičku v časové tísni. Teď máme návrh stanoviska pro výbor o, pro průmysl, elektronické transakce a identifikace. Paní Galo, chtěla jste něco říci, paní zpravodajko, prosím? Děkuji, pane předsedo, ale nechci nic dodat. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří společně se mnou zpracovávali toto téma, takže můžeme začít. 26, kdo je pro, proti, schváleno. 75, odpadá. 74 jako doplnění, kdo je pro, proti, ne, omlouvám se, říká pan předseda, to odpadá. 76, pan Kreutzmann. Kdo je pro? Proti. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale musíme to ověřit, protože několik lidí nám odešlo. Takže pozměňovací návrh číslo 76 hlasujeme elektronicky. Prosím, hlasujme rychleji, protože se obávám, že asi přetáhneme. Zamítnuto, už máme pouze 33 přítomných, 77, kdo je pro, kdo je proti, 77 přijato, 78 pro, proti přijato. 7 jako doplnění, kdo je pro, proti schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti schváleno. Kompromis 2, pro, proti schváleno. 83 pro, proti schváleno. 84 odpadá, tedy 85 pro, proti schváleno. 86 pro, proti schváleno. 87 pro, proti, schváleno. 10, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 87, 8, pardon, odpadá. 11 pro, proti, schváleno. 89 pro, proti, schváleno. 12 pro, proti, schváleno. 90 a Jury 17, kdo je pro? Proti schváleno b 14 odpadá. 91 tedy, kdo je pro? Proti, schváleno. 93. 93. To budeme muset ověřit elektronicky, takže prosím pozměňovací návrh 93, to bude těsné. Prosím, hlasujte rychleji. Kolik máme přítomných? 32? 36 karet máme v přístrojích a 32 lidí hlasuje, tak zamítnu to rozdílem tří hlasů. 92. Nyní, kdo je pro? Proti, schváleno. Libe 15 jako doplnění, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti, schváleno. 13 pro, proti, schváleno. 95 pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. 96 pro, proti, schváleno. 15 pro, proti, schváleno. Jury 20, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Pozměňovací návrh 97, kdo je pro, proti. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale chceme to ověřit. Dobře tedy. Zahajuji elektronické hlasování pozměňovacím návrhu 97. Uvidíme, kolik nás tu skutečně je v sále. 33 lidí hlasuje, zamítnuto. 98, kdo je pro? Proti, schváleno. 99, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Devadesát devět ověříme elektronicky. Ani Tun jistě hlasuje pro svůj pozměňovací návrh. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 22. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromisní návrh 4 pro. Proti. Schváleno. 108. Pro. Proti. Zamítnuto. Ne, schváleno, říká pan předseda. 109 pro proti, zamítnuto 110 pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, schváleno. 113, pan Krojcman, kdo je pro, proti, schváleno. 114 pro, proti, schváleno. 20, paní Galo, kdo je pro, proti, Pardon, takže to jsme, říká pan předseda, pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti. Jasně schváleno. 115 tady odpadá. 116 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 117. To nebudeme hlasovat. 21. Paní Galo, kdo je pro? Proti. Schváleno. 118 tedy odpadá, 119 také, kompromisní návrh 6, kdo je pro, kdo proti, schváleno. 23, kdo je pro, proti, schváleno. To znamená, že další tři odpadají, 124 nyní. Ne, pardon, říká pan předseda. Pardon, 122, pan Krojcman jako doplnění. Kdo je pro? Proti, schváleno. 124, kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Končím hlasování, zamítnuto. 125 pro, proti schváleno, 24 pro, proti schváleno, 126 pro, proti schváleno, kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti schváleno, 130 pro, proti schváleno, 131 odpadá, 132 pro, proti zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 134. Pro? Proti. Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 137. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 138. Pro? Kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Neodpadá to, protože 137 jsme nepřijeli, takže to musíme ověřit elektronicky a hlasovat o 138. Končím hlasování. Schváleno. O dva hlasy. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 27 a 139. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 140, 141 odpadají, 142, takže kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti schváleno. Číslo 29, paní Galo, kdo je pro? Proti schváleno. 30 a 146, kdo je pro? Proti schváleno. Kompromisní návrh 9 pro. Proti schváleno. 151 odpadá. A teď pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 152 odpadá. Ale 152 to je vlastně doplnění k 32. Ano, dobře, tedy hlasujeme o 152 jako doplnění k 32. Kdo je pro? Proti? Celé jasně schváleno. 153 odpadá nebo ne? Ne, neodpadá. Hlasujeme tedy 153 pro, proti, zamítnuto. 155 pro, proti, schváleno. 156 pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 10 pro, proti, schváleno. 161, kdo je pro? Proti, Schváleno. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to úplně jasné, jsou tady takové malé skupinky, takže zahajujeme elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 162. 162, končím hlasování, zamítnuto. 163, kdo je pro? Proti? Je to asi stejné, takže zamítnu to. 164 pro, proti, zamítnu to také. 165 pan Kreuzmann, kdo je pro, proti, zamítnu to. 34 paní Galo. Je to tak? Ano, Eh, ne, nehlasovali jsme o 167, říká pan předseda, protože jsem omylem vyhlásil, že hlasujeme o 165. Eh, to bylo ale omylem, protože to bylo automaticky zamítnuto. Takže 167, prosím, pan Krojcman, kdo je pro, proti, Celé jasně zamítnuto. 34, paní Galo, kdo je pro, proti, schváleno. 169, paní Galo, a 170, kdo je pro, proti, Schváleno. 171 a 172, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 173, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 174, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 175 pro? Proti. Zamítnuto 176 pro, proti, zamítnuto 177, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Schváleno. Říká pan předseda, aha, omlouvám se, schváleno. 178 pro, proti, zamítnuto. 179 pro, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 180, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 181 a 182, kdo je pro, proti, schváleno. 183, tam máme dílčí hlasování, takže první část 183, kdo je pro, EKR hlasuje nebo ne? Kdo je proti? Vůbec mi to není jasné, to se omlouvám. Já jsem vzadu vůbec neviděl žádné ruce, takže prosím hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 183, část první. Končím hlasování. Schváleno. Část dvě eh, se slovem significant. Významný. Kdo je pro? Proti? Celé jasně schváleno. 184 pro. Proti? Schváleno. 185 pro. Proti? Zamítnuto. 186 pro. Proti? Schváleno. 187 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 188 pro, proti, schváleno. 189 pro, proti, schváleno. 190 pro, proti, schváleno. 193 pro, proti, zamítnuto. 194 pro, proti, schváleno. 192 jako doplnění 192 jako doplnění. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 195, opět dílčí hlasování, část první, kdo je pro? Proti. Schváleno. A teď část dvě, kdo je pro? Proti. Schváleno. 197 pro, proti, schváleno. 196 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 198 pro? Proti? Zamítnuto. 199 pro? Proti? Schváleno. 200. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 215. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 216. Pro? Proti? Schváleno. 40 a 217. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 42 pro, proti, schváleno. 219 pro, proti, schváleno. 220 pro, proti, Zamítnuto. 221. 221. 222 a 223. Chcete to udělat blokově? Dobře, 221 až 223. Kdo je pro? Kdo je proti? Všechny schváleny. 224. Kdo je pro? Proti schváleno. 225 jako v doplnění. Kdo je pro? Proti schváleno. 226 pro proti schváleno 227 pro, proti schváleno 228, je, pro, kdo je pro, proti, není to jasné. Takže hlasujeme elektronicky. 229, říká pan předseda. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 231. Kdo je pro? Proti. Schvále. Zamítnuto. 230. Ano, 230. Kdo je pro? Prosím, 230, zvedněte ruce, kdo je pro, kdo je proti. Není to jasné. Dobře, schváleno. 233. 233, kdo je pro? Proti schváleno. 235, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Ano, je to tak? Dobře, takže 238, pan Šváb. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 241, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromisní návrh 12 pro, proti, schváleno. Nyní Libe 50. Libe 50 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Jsem se zdržel. Zamítnuto. 45 a Libe 51 pro? Proti? Schváleno. 46, 245, 72 a Libe 52, kdo je pro, proti, všechny schváleny. 246, kdo je pro, proti, schváleno. 248, kdo je pro, proti, schváleno. 248. Ještě jednou, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti? Je to tady zamítnuto, omlouvám se, říká pan předseda. 249, kdo je pro? Proti, schváleno. Jury 73 pro, proti, schváleno. 250 pro, proti, schváleno. 252 pro, 252, kdo je pro? Proti, schváleno. 254 pro, proti, schváleno 253 pro, proti, schváleno 255 pro, proti, schváleno 256 pro, proti, schváleno 257 pro, proti, schváleno 258 pro, proti, schváleno 250, pardon, 261 pro, proti, zamítnuto 262 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, kdo je pro, prosím. Kdo je proti, celé jasně schváleno. 263 a 264 odpadají. 267, tedy kdo je pro, proti, schváleno. 266 jako doplnění. Kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 200, pardon, 47 a libe 53. Schváleno. 268 jako doplnění. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 269 odpadá. Je to tak? No, dobře. 270 odpadá. 268 was adopted. Amendments to 270. 268 was adopted. It has a consequence on 269 and yeah. 270, which both fall. All right, okay. So according to us, 270. Takže 270 podle našeho názoru odpadá, takže 48 a Libe 54, kdo je pro? Proti, schváleno. 271 jako doplnění, kdo je pro? Proti, schváleno. 49 a další, kdo je pro, proti, schváleno. Libe 56 pro, proti, schváleno. 274 jako doplnění, kdo je pro, proti, schváleno. 276 pro, proti, zamítnuto. 277 pro, proti, schváleno. 280 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Schváleno. 282. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 14. Pro? Proti? Schváleno. 292. Kdo je pro? proti, schváleno. 293 odpadá, 294, kdo je pro, proti, schváleno. 297, kdo je pro, proti, schváleno. 298 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, celé jasně schváleno. 299 jako doplnění, kdo je pro, proti, schváleno. 300. Kdo je pro? pro... A, pardon, říká pan předseda. 50. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, schváleno. 300. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 301. Kdo je pro? Proti, schváleno. 302 a 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Budeme to muset ověřit, je to velice těsné. Zamítnuto. 304. Kdo je pro? Proti schváleno. 51 a 52 jsou technické pozměňovací návrhy. 53. Ne, pad, 55. No, Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. 307, kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 307, kdo je proti? Zamítnuto. Nyní přílohy. Libe 58, kdo je pro? Proti, schváleno. 308, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 309, pro? Kdo je proti? Kdo je proti? co EPP, je to asi příliš těsné, takže 309 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Libe 59 pro, proti schváleno 310 pro, proti zamítnuto 311 to bylo automaticky schváleno. Nyní tady po úvodní ustanovení 56 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, schváleno. 57 tady odpadá, všechno ostatní také, 58 jako doplnění. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Číslo 2 pro. Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 59 pro. Proti. Zamítnuto. 60, kdo je pro? Proti. Schváleno. 61 pro. Proti. Schváleno. 62 pro. Proti. Schváleno. 64 pro. Proti. Schváleno. 63 jako doplnění, kdo je pro? Proti. Schváleno. Můžeme dalších několik vzít blokově. až po 68. 65, 3, 66, 4, 5, 67 a 68 blokově. Kdo je pro? Proti? Všechno schváleno. 69 tedy odpadá. 70. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 71 pro. 71. Hlasujeme prosím elektronicky, bude to velice těsné pozměňovacímu návrhu pana Mandrse. Kdo je pro? Eh, pardon, končím hlasování. 18 pro, 16 proti. Schváleno tedy. 72 a 73 můžeme je vzít společně. Kdo je tedy pro, kdo je proti? se zdržel schváleno. Nyní tady budeme hlasovat o návrhu stanoviska jako takovém. Hlasujeme elektronicky ke návrhu stanoviska paní Galo pro výbor ITRE. Je to někdo, kdo by nehlasoval? Končím hlasování. 31 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Gratulujeme. So thank you very much. And... Velice vám děkuji. A <clears throat> Teď eh, máme ještě něco k projednávání. Můžete prosím opustit sál potichu, protože paní Weiler čeká. Please, if you could let us get on with the next business, because we, we... Můžeme se věnovat další záležitosti. Obvykle se snažím zvládnout hlasování včas, ale dneska se mi nepodařilo udržet příslušné tempo. Teď budeme mít velice důležitou diskuzi o pozměňovacích návrzích paní Vajlerové, která je přítomna. Obracím se na stínové zpravodaje, pan Pan de Kamp tu je, pan Mandes také, paní Rüle také, takže máte všechny zpravodaje a pan Žirao je tady, pane Ariasi, můžete se trochu uznou, uhnout. Ano, vidím, pan Žeráro je tady. Vyslechneme si tedy komentáře k pozměňovacím návrhům. Je to dobré, kdybychom tady měli ještě další hlasování. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom dnes před letní přestávkou diskutovali o pozměňovacích návrzích nemáme tak na spěch, protože budeme rozhodovat teprve na konci září, ale pozměňovací návrhy vyžadují přesné prověření. Máme tady dalších 36 eh, pozměňovacích návrhů a já jsem měla ten dojem, že všichni kolegové upozornili na to, že tady máme konsensus s balíčkem Rojtová s novým právním rámcem který by se týkal našeho zákona, který teď zpracovávám vlastně za pomoci zpravodajů stínových a mohli bychom dosáhnout harmonizace. Mám pět malých bodů, které chci zmínit. První bod je pro mě velice důležitý, to je amendment 116 během diskuze jsem mohla zjistit, že k tomuto spisu, k této tematice nebylo eh, porad, které by se týkaly ochrany spotřebitelů, jak tomu bylo v ostatních případech v Německu. Eh, ovšem eh, na to není příslušný úřad pro sítě a podobně to vypadá v ostatních členských státech. Takže pokud jde o 116, doporučila jsem členským státům, aby měli určité místo, kde se bude projednávat ochrana spotřebitelů, aby by to byla určitá poradenská činnost, kde by se mohly e, příslušné subjekty poradit, kde by poradu potřebovali, anebo by se jednalo o určité výrobky, které by chtěli do toho zahrnout. Další bod se týká toho, že členské státy mají různé situace nebo nachází se v různých situacích a my jsme vycházeli z toho, že je to zcela v pořádku, aby ta zařízení pro rozhlasové a televizní přijímání bylo zahrnuto do tohoto, na, do tohoto návrhu a kdo se ještě přidal Francie a Španělsko, tam jsou jiné okolnosti, stejně tak jako například v Německu a v Nizozemí. Tam je stoprocentně pokryto všecko, ale ve Francii vůbec ne a proto jsem se dohodla, že pozměňovací návrh 120 stáhneme a potom návrh 16, ale zachováme. Tam bylo dosaženo koncensu i ve výboru a u všech firm, které s tím mají něco společného. Další bod povinná registrace to nemělo podporu u žádného stínového zpravodaje. Vím, že rada je rozdílného názoru. Já si myslím, že v současné době je to 50-50, ale je to opravdu velký objem, takže tady ty eh, náklady nejsou v žádné relaci a proto to považuji za nepřiměřené a bylo to vyňato zdůvodnění komise, která to chtěla také zdůvodnit a některé členské státy Eh, ty jsou členské, to jsou členské státy, které se ještě chtějí poradit, ale momentálně to ještě nebudeme probírat. Uvidíme, jak se ta situace vyvine. Další bod. Ne, to už jsem probrala vlastně všechny své pozměňovací návrhy, protože ve většině případů jsme se dohodli jsme, dohodli jsme se také s stínovými zpravodaji v tom smyslu, že chceme dát signál pro sjednocení nabíječek. Vím, že to v této zprávě není příliš vítané, ale v každém případě by to byl signál. Nemůže tomu být tak, že by poskytovatelé v podstatě za zády parlamentu dosáhli určitého stažení své dohody s komisí a Dělali by potom velké obchody s těmi dodatečnými přístroji v neprospěch spotřebitelů, protože vždycky víte, že mezi obyvatelstvem je opravdu velká dohoda v tom smyslu, že by měly být jednotné nabíječky a my bychom tento signál eh, měli v podstatě v souvislosti s touto zprávou vyslat, ale bude to stejně určitě trvat aspoň dva roky, než se to bude realizovat. Ale myslím si, že jsme dosáhli konzensu že tedy tento signál vysíláme protože vidím u těch pozměňovacích návrhů, že tady celkem máme soulad, tak jsem trošku zmodifikovala časový plán se stínovými zpravodaji. 25. září povedeme další diskuzi tady ve výboru, ale již s kompromisními pozměňovacími návrhy. To můžeme velice lehce společně se stínovými zpravodají a s litevským zpravodajem předsednictvím začátkem září zpracovat a 25. září předložit a vycházím dokonce z toho, že bychom 26. září mohli potom hlasovat. Možná bychom stihli třeba ještě v tomto roce hlasování v plénu. Pokud jde o mě, tak by to bylo možné a čím dřív, tím líp. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám velice děkuji za přehled těch pozměňovacích návrhů a začneme s panem van de Kampem. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl učinit kompliment na adresu paní zpravodajky. Ona nás velice dobře uvedla do tohoto odborného a složitého tématu a myslím, že jsme na dobré cestě. Je to opravdu ambiciózní časový plán, který tady předkládáme. Bylo by samozřejmě výborné, kdybychom mohli toto téma ještě v tomto roce uzavřít. A za třetí, já sama jsem předložila některé pozměňovací návrhy, které se zaměřují na to, aby se snížila administrativní zátěž, která je s tím spojená. Samozřejmě s napětím čekám, jak dalece budu moci své stanovisko obhajovat, pokud jde o pozměňovací návrhy. Více se k tomu nechci říci, ale jsme na správné cestě a děkuji vám za pozornost. Eh, dank u voorzitter. Ik kan ook heel kort zijn. Eh, ik dank eh, Barbara Weiler vanwege haar uh, mooie aanpak. Uh, ik vind dit rapport... wil bedanken, meneer Weiler voor een geweldige aanpak. Tato zpráva je velice důležitá, paní Weiler to již řekla. Je to také velice důležité, abychom tady vyslali signál o harmonizaci, pokud jde o ty nabíječky. Už jsme se o to snažili, nebo na to tlačil komisař. Eh, a dvě velké firmy chtějí mít extra náklady, což je opravdu velmi škoda, pokud jde o pozitivní ohlas u obyvatel. Já se tedy velice raduji z toho, že tady tento signál máme a my myslím si, že bychom to měli přijmout a komise je také pro. Jsem velice spokojen a těším se na další diskuze. Mrs. Ruda, no. um, As far as I'm concerned, Mr. Shadow, thank you very much basically for your warm reception to my eh, Děkuji, že jste eh, přijali ty mé pozměňovací návrhy, které se snaží eh, zkrátit tyto postupy a také, aby na zařízení jako takovém byly všechny informace zobrazeny a myslím, že je to mnohem přesvědčivější, když si můžete eh, přečíst všechny tyto informace. V tomto případě, pokud eh, už nikdo nechce vystoupit, myslím, že eh, paní Rojtová bude hovořit, protože se zabýváme také aspekty nového legislativního rámce. Tak nyní dám slovo panu Žerárovi a uvidíme, než začneme budeme eh, probírat tedy celý balíček. Děkuji vám, děkuji za příležitost, abychom se mohli vyjádřit k těm novým pozměňovacím návrhům. K vlastní zprávě, eh, tam jsme již eh, při předchozích jednáních své připomínky vyjádřili a Obecně tedy eh, s modifikací nového právního rámce souhlasíme, také se většinou pozměňovacích návrhů. A eh, máme čtyři témata, o kterých bychom chtěli hovořit. Prvé téma je eh, se týká pozměňovacího návrhu 118. Chápeme, že byl stažen návrh 120, ale stále ještě je tu jeden pozměňovací návrh, který se týká Eh, vyloučení eh, zvukových přijímačů ze směrnice, eh, zatímco z práva chce ty přijímače začlenit do problematiky. Jedním cílům cílů této novelizace bylo zjednodušení. Takže současná směrnice narážela na překážky, které vyp- vyplývaly ze skutečnosti, že některé přijímače byly, eh, spadaly do působnosti a některé ne. A, eh, my jsme chtěli eh, se zabývat jenom těmi transmitery a vyčlenit přijímače, ale je tu tedy snaha začlenit přijímače. To byl druhý nejlepší návrh. My se domníváme, že se tomu můžeme přizpůsobit začlenit všechny přijímače. Když se podíváme na jejich parametry, měli eh, bychom se těmi parametry eh, zabývat eh, v jiném legislativním aktu a tady bychom neměli rozlišovat mezi radiovým zařízením, protože v minulosti měli orgány dohledu na trhu s tím určité problémy, co se týče nabíječek mobilních telefonů. To se eh, eh, navrhuje eh, v rámci těch požadavků. A to je článek 3, odstavec 3a. A tento požadavek vychází z požadavku interoperability. Dále ve vztahu eh, k eh, nabíječkám eh, probíhá posuzování dopadů. Chceme tyto dobíječky nebo nabíječky pro a také tablety a laptopy spojit, abychom provedli posouzení situace a abychom přistoupili k eventuálním iniciativám. Víte, že místo předsedkyně při několika příležitostech vysvětlila eh, situaci, že všechny možnosti jsou eh, otevřené, dobrovolná dohoda, eh, tak že začátkem příštího roku budeme mít jasno. Ale pokud máte na mysli konkrétní typy radiového eh, eh, zařízení, tak by to eh, nemělo být v tomto dokumentu. My tedy respektujeme pozměňovací návrh, který má ten odkaz, pokud toto zařízení má mít univerzální dobíječku, potom není třeba aby každá část radiozařízení tu byla vedena, protože sledujeme jako cíl eh, šetrné dopady na životní prostředí. Mělo by to být zařízení, které se může eh, používat pro všechny účely. Posměňovací návrh 99 je lex specialis, protože to je odvětvová záležitost, tedy směrnice pro odvětví. Je tento pozměňovací návrh Eh, v horizontálním nařízení říkáme, že když se eh, to týká specifické záležitosti, tak to platí, ale toto je odvětvová záležitost a to by nebylo v eh, konfliktu s odvětvovou legislativou. A nakonec, co se týče označování elektronického zařízení. E, vůči tomuto přístupu jsme vstřícní, vůči návrhu 111. Diskutovali jsme o tom při několika příležitostech. E, všechny zúčastněné strany, zástupci členských států, ale některé praktické problémy ještě nebyly vyřešeny a ty praktické problémy spočívají v tom, že orgány dohledu nad trhem i spotřebitelé by si přáli, aby eh, byli důkladně informováni ještě před zakoupením produktu. Ta, co se týče označování elektronických prostředků, eh, je třeba, eh, aby ten produkt byl provozu, aby byly k dispozici eh, příslušné informace. Například je nutné nejprve eh, nabít baterii a teprve potom eh, můžete získat ty informace, ověřit si ty informace a to je praktický problém, který se nám ještě nedaří řešit výrobci eh, mají určité pochybnosti, eh, zda to označování elektronického eh, zařízení je užitečné prozatím. Já vám děkuji a pokud máte ještě nějaké dokumenty pro <clears throat> vývoj této dokumentace, tak je uvítáme. Děkuji. Já jsem ale s trochu zklamaný, že eh, se nepodařilo zapracovat to, co jsem eh, řekl ohledně mm, pokrokových eh, technologických výrobcích. Pokud už nikdo nechce vystoupit, tak dám slovo paní Weilerové a požádám o zhrnutí. <coughs> weil wir uns so einig sind. Protože jsme se vlastně dohodli v této záležitosti, tak mohu také říci, že jsme vedli konstruktivní jednání s komisí a s kompetentními stínovými zpravodají. Znovu jsme zvážili všechny body pro a proti, co je smysluplné, co chceme zavést jako usnadnění a zjednodušení pro trh a zlepšení pro spotřebitele. Takže nacházíme se uprostřed konstruktivního jednání není, ale nakonec chci udělat poznámku. Není nás sice mnoho, ale koordinátoři tady jsou a to je velmi důležité v tomto výboru, pane předsedo. Já už jsem dlouho v parlamentu, ale s, tom, s tímto spisem jsem se dozvěděla něco, co mě vysloveně překvapilo. Ani dopisy, ani maily, ani telefonáty od firem a od nevládních organizací a zúčastněných stran. To přece dostáváme všichni k každému důležitému spisu, to je je úplně jasné, ale poprvé jsem dostala dopis, pane předsedo, který bych vám ráda také předala, kde jeden průmyslový svaz mi napsal, že vůbec nenalezl své písemné návrhy, když to kontroloval a zdá jsem na ně nezapomněla. Já jsem byla natolik převápená, že jsem vůbec nedokázala vypravit ani slovo a to mi vlastně ukazuje to, co všichni tušíme, že určité průmyslové skupiny ženy mají na dojem, že nám musí jenom něco napsat a my to automaticky přijmeme poradenství, to je velice dobré. Konstruktivní kritická spolupráce je také dobrá, ale to neznamená, že my jakožto poslanci to automaticky uposlechneme. Já jsem byla opravdu totálně perplex, když jsem tedy, odpověděla jsem tedy žádným dopisem, ale v této souvislosti bych vám, pane předsedo, chtěla říci, že tato nestydatost, něco takového se mi za posledních 20 let nikdy nestalo. Děkuji, že jste nás na to upozornila. Zdá se, že se vedly opravdu složité diskuze o schopnosti předkládání eh, pozměňovacích návrhů, které jsou eh, podle eh, toho skopíruj a vlož. Ale já jsem si jist, že každý zkoumá své pozměňovací návrhy velice důkladně, než je předloží. Děkuji vám za toto upozornění. Dobře, jak řekla paní Weiler, a teď se obracím na stínové zpravodaje, budeme eh, eh, eh, o tom hovořit 26. září, to jde tedy za litevského předsednictví a doufáme, že se nám podaří. So, but I'm sure we will be able to do that under Mrs. leadership. Um, so the final item on the agenda this morning um, is our opinion on the general budget of the European Union 2014. Uh. uh, okay. Right. Yes. Uh, the,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 Máme dvě minuty přestávku, je nutné přeprogramovat tlumočnické zařízení. Translation. I see Mr. Manders has a number plate to show us. A pan Mandes nám ukáže poznávací číslo. Můžeme se na to podívat. Já jsem eh, získal informace od německých expertů a oni nám poslali toto poznávací číslo. Bude tady náhodou zítra ráno a je ochoten informovat eh, kolegy, kteří se chtějí dostavit zítra v 10 hodin. Takže zvu všechny. Myslím, že je to zajímavá myšlenka. Myslím, že to je na separátní zprávu. Uh, Mrs. Galpelch is our rapporteur for the... Paní Galpelch je eh, zpravodajkou eh, za návrh rozpočtu a pan Karsis Remon, pan Schmidt je tady, paní Rühle. Já si s velkým zájmem eh, vyslechnu, co máte na srdci. Dám vám tedy slovo, abyste nás informovala, jaká je situace s rozpočtem. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové a kolegyně. Nejprve bych vám chtěla říci, že je to pro mě opravdu velká čest a radost, že mohu pracovat na plánu eh, rozpočtu eh, pro rok 2014 a že vám tento plán mohu představit. Jak určitě víte, Měli jsme dlouhou cestu k tomu, než jsme dospěli k přesným číslům a údajům a už asi dva týdny máme tento rozpočet díky také komisi k dispozici. Nejprve bych chtěla poděkovat sekretariátu výboru IMKO a také našim poradcům z lidové strany, protože nám umožnili již na počátku stanovit podstatné priority a proto jsme nemuseli příliš dlouho tápat v temnotě a ty nejdůležitější opatření jsme mohli definovat na základě pilotních projektů které jsme už probrali na poslední schůzi. Také tyto pilotní projekty a přípravná opatření, to je něco, o čem už nechci hovořit. Dnešním naším cílem je představit představení toho návrhu rozhodnutí a oznámení podstatných čísel rozpočtu. Kolegové a kolegyně mají e, příslušná čísla už před sebou, předložili je a z těchto čísel je patrné, že v několika málo bodech musíme počítat se snížením prostředků. To je dobrá výchozí pozice. Eh, máme asi čtyři stránky toho rozpočtu a ty spadají do eh, příslušnosti našeho výboru. A Pozměňovací návrhy jsme museli připravit jenom v jedné oblasti a sice pokud šlo o smlouvy s Institutem pro normalizaci a vysvětlím vám to hned, proč se předkládá tento pozměňovací návrh. Dnes v Evropě i na celém světě dochází k velice rychlému technologickému vývoji a normy hrají podstatnou roli. Abychom mohli zajistit hospodářský růst a také zajistit bezpečnost výrobku, musíme také dbát na ochranu zdraví občanů a na to potřebujeme eh, jednotně použitelné normy na celém kontinentu a také kontakty s národními normalizačními institucemi jsou důležité. 21% bylo předloženo ze strany komise a z tohoto důvodu to není eh, akceptabilné a proto jsme tento pozměňovací návrh odmítli. Vím, že musíme samozřejmě také zdůvodnit, odkud vezmeme peníze pro zbývající procenta, ale vidím tady jenom jedinou eh, rubriku rozpočtu, která umožňuje přesun prostředků. Také financování malých a středních podniků je důležité, ale eh, závazky na platby, to je stejně důležité a takže tady vidím možnost, jak pokrýt zbývajících 20 12.010, tam vidíme tedy značný vzestup z eh, financování Solvit EU Europe to je velice důležité pro zajištění financování tohoto programu. A když už jsme u těchto nástrojů, tak se chci zmínit o tom, co jsem už na minulé schůzi zmínila, a sice pilotní projekt Your Europe Travel – to je také vlastně separátní odstavec. V mé zprávě vedli jsme dlouhé konzultace o tomto pilotním projektu. Byly zde navrženy podstatné změny a já ne, prosím, aby kolegové tyto změny akceptovali. Určitě si vzpomenete, že to je pilotní projekt který se týká používání mobilních přístrojů, smartphonů a evropští občané eh, v případě svých cest eh, mohou použít po Evropě tyto přístroje. Podrobné informace dostanete v angličtině, francouzštině a němčině. Ty už byly dány k dispozici a také v ostatních eh, evropských úředních jazycích. Význam a počet použití mobilních eh, přístrojů a také počet uživatelů stále stoupá Několik slov ještě k tomu našemu poselství v oblasti různých odborných politik. Jsou to oblasti, které zahrnují vícero let týkající se rozpočtu. Je to další podrobný program, program CLA a program na ochranu spotřebitelů. Můžeme konstatovat, že tady máme uh, snížení asi o 5 u některých programů v porovnání s původním návrhem komise. To samozřejmě nemůžeme uvítat, ale vzhledem k té skutečnosti, že musíme učinit eh, úsporná opatření, můžeme ten, tuto redukci akceptovat. Chci se zmínit pouze o jednom jediném bodu a to je urovnání spotřebitelských sporů online. To je program, který se týká o 800 tisíc eur a chci poděkovat panu předsedovi za dopis k formulaci tohoto tématu. Také pan komisař se zmínil o tomto tématu a i pro něj je to velice důležitá oblast. V tomto okamžiku zatím ještě nevíme, jak by financování ODR, tedy eh, řešení spotřebitelských sporů online, jak to tedy zrealizovat. Každý trvá na svém a já si myslím, že tady nemáme žádné zdrojové, zdroje na financování z jiných oblastí. Takže financování ODR je až do určitého data otevřenou otázkou a v průběhu doby určitě najdeme řešení. Já jsem toho názoru, že zatím nemůžeme tento program financovat, to už je dlouhá historie, ale je to velmi důležitý nástroj a proto musíme probrat i ve stanovisku tuto část. Na závěr bych chtěla říci, že to považuji za velice důležité, že teď máme nové úkoly, v naší oblasti příslušnosti a tyto nové úkoly musí být příslušným způsobem financovány. Proto musíme trvat na tom, aby původní návrh na financování byl dodržen. A prosím také kolegy a kolegyně o příslušnou podporu. Děkuji, pane předsedo a těším se už na připomínky a podněty stínových zpravodajů. Děkuji. Good. Well, thank you very much for your... Velice vám děkuji za podrobné zpracování, to nám opravdu velice pomohlo. je tu tedy určitě nejasnost, které konečné pozměňovací návrhy budou e, předloženy. Je to tady ta multilingvální platforma, to je velice důležité a nyní si vyslechneme, co chtějí k tomu říci stínoví zpravodajové, eh, pan Garces Ramon. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat zpravodajce za zprávu, kterou přednesla tady ve výboru a také za návrh usnesení. Celkem za to souhlasíme s těmito návrhy, pokud jde o priority jsou prakticky identické s našimi prioritami. Já bych chtěl zmínit jenom pár bodíků, pokud jde o čísla v rozpočtu. Rád bych měl víc informací o celkovém o celkových obnosech IMCO od začátku mandátu od roku 2009 předložila tyto návrhy až do roku 2013. Možná by bylo tedy smysluplné mít tady určité eh, kvalitativní představy o přesném vývoji těchto čísel a o odstupňování těch finančních prostředků, které jsou k dispozici. Neboť tady v těch jednotlivých rozpočtech Evropského parlamentu se jedná o to, že je třeba mít přesný přehled, přesnou vizi i o trendech, neboť rozpočet na rok 2014 a při jeho tvorbě se musí vycházet z toho, že se zde jedná o celkový rozpočet, který by tedy mělo výbor IMCO probrat a další podmínka nebo další bod, který bychom měli probrat ještě v tomto roce, eh, je to agenda na ochranu spotřebitelů a měla by se schválit na léta 2014 až 2020. A já bych se rád podíval na víc detailů co tento parlament už zatím schválil, pokud je o tuto agendu a co mělo tedy rozpočtové dopady, abychom to mohli společně zohlednit, pokud jde o předložené návrhy a o možnost předkládat pozměňovací návrhy. Vzhledem k těmto nutnostem eh, bych to uvítal, pokud to tedy bude možné. A nakonec bych chtěl říci ještě toto. Pokud jde o pilotní projekt a přípravná opatření, která již byla předložena, tak to považuji za opravdu smysluplné a také snahy normalizačních institucí eh, by měly být odpovídajícím způsobem finančně podpořeny, pokud jde o řešení úkolů pro budoucnost. Děkuji. Uh, děkuji vám, pane Schmidt. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji paní zpravodajce. Kristiana Puson eh, opustil eh, naši skupinu a tento parlament, tak jsem se tím zabýval a já mohu s radostí podpořit téměř všechno, zejména tu poslední poznámku, že se eh, musíme zabývat s svým vlastním finančním výhledem, tou obálkou rukou. Já jsem nebyl zrovna šťastný z toho, co jsme rozhodli minulý týden, ale uvidíme, jaké e, řešení nalezneme v září. Malé a střední podniky jsou zásadní otázkou. E, včera jsme se zúčastnili slyšení s e, panem Dragým a on zmiňoval o několika otázkách, jak financovat malé a střední podniky. Jistě banky mohou s tím mít problémy a e, s kapacitou poskytování finančních prostředků, ale také bychom měli sledovat jiné cíle. Netočí se všechno jenom kolem peněz, ale jde e, i o další cíle. To je tedy e, zásadně důležité, proto to podporuji. A také, co se týče toho programu e, pro spotřebitele, to podporuji a také jsem se již o tom zmiňoval. Tady potřebujeme zacílené financování, s tím tedy také mohu souhlasit a rovněž Eh, důležitost eh, celního programu. Myslím, že je dobré, že je to zde zdůrazněno protože eh, je důležitá taková páteřní spolupráce v celní oblasti, když jde o IT, takže to mohu podpořit, protože i když členské státy mají v současnosti problémy, tak eh, nakonec jim to pomůže ušetřit peníze. Bude to eh, mnohem efektivnější. O tom jsme již mnohokrát eh, diskutovali a vedli jsme složitá třístraná jednání na toto téma. Pravděpodobně předložím spíše obecnější pozměňovací návrhy, které budou ale souladu s návrhem vaší zprávy. Děkuji vám. Mohu být také stručná. Já samozřejmě vítám to, co chce dosáhnout paní zpravodajka v oblasti ODR. Je to nutné a také jsem to podpořila při jednání koordinátorů. Také podporuji ten pilotní projekt v zásadě souhlasím s vaší linií, ale když se na to důkladně podívám, tak eh, mám problém, že nevidíme, jak jaké eh, dopady budou mít ty škrty z minulého týdne v praxi. Eh, když se díváme na ten seznam, tak ho nemohu uvítat, ale ta rozhodnutí padla někde jinde. Eh, my je tady musíme tedy vyžehlit, ale nemůžeme na tom nic změnit. To jsem jenom chtěla podotknout, že tu jsou některé věci, eh, které sledují s obavami. V podstatě to nemá žádný smysl šetřit v těchto oblastech. Good. Dobře. Já oficiálně nejsem stínovým zpravodajem pro naši skupinu, a nicméně tuto záležitost sleduji pozorně a my jsme už hovořili o významu eh, zachování financování pro ODR a myslím si, že bychom nadále měli velice eh, pozor, velkou pozornost věnovat těm podrobnostem. Myslím, že naším úkolem je právě zachovat ty prioritní oblasti co možná v největším rozsahu, ale samozřejmě se budeme muset přizpůsobit eh, tomu obecnému rámci a to znamená přizpůsobit i naše priority. Myslím si, že ta ehm, multijazyková platforma je velice důležitá. Nejsem až tak přesvědčen ohledně toho pilotního projektu pro cestování, nicméně ještě uvidíme. Eh, bude to zajímavé v souvislosti s novém návrhu eh, směrnice o těch balíčkových cestách a budeme muset se soustředit na to, aby to, tyto dva předpisy tedy byly vzájemně sladěné. Paní Galpelč, chtěla jste ještě něco říci o časovém rozvrhu? A potom už musíme skončit. Máme pouze dvě minuty v tuto chvíli. Děkuji vám. Pane předsedo, než budu hovořit o časovém rámci, chtěla bych velice poděkovat tínovým zpravodajům za veškeré podněty a změny. Ráda bych zareagovala na dvě věci. V mnoha otázkách jsme zajedno. Naše východisko je takové, že si samozřejmě nepřejeme žádné zásahy, žádné snižování v naší oblasti, co se týče různých eh, rozpočových eh, rubrik na období 2009 až 2014 a také eh, ve vztahu k dalšímu budoucímu vývoji ve stanovisku by bylo velice užitečné se zabývat touto otázkou. Nyní máme poslední verzi všech eh, rozpočtových položek ve svých rukou a to představuje pětiprocentní snížení oproti původnímu návrhu Evropské komise, tedy ne ve srovnání s minulým obdobím. Tento návrh je tedy velice užitečný a na adresu druhého kolegy bych chtěla říci, že souhlasím s jeho návrhem, který se týkal malých a středně velkých podniků. Ano, včera se konalo to slyšení výboru Ekon s panem Dragim. A tento program je také jmenovitě uváděn v příslušné rozpočtové položce. Eh, u těch závazků se navrhuje 30,5 milionů a u platebních závazků je to jenom 2 miliony 100 tisíc eh, eur. Když eh, vidím něco takového v plánu rozpočtu, a dívám se na to jako ekonomka, tak to pro mě znamená, že máme představy o budoucnu, ale nemáme konkrétní obsah, protože eh, v této položce nemůžeme mít tak vysokou částku. Proto jsem navrhovala, abychom se postarali o doplnění financování, tedy o 1,4 desetiny eh, milionů za vazky pro normalizační ústavy. Nemělo by to žádný negativní dopad na jiné položky. Co se týče toho programu pro oblast cel, tak jsem velice ráda, že se nám daří zachovat vyčleněné prostředky a děkuji vám také za veškeré podněty pro oblast řešení sporů online. Tady také budu souhlasit s vašimi návrhy. Víme, že v oblasti Europe travel, tedy u těch mobilních aplikací, eh, jsou eh, problémy s podporou. Já si myslím, že tento pilotní projekt je velice užitečný. Je určen pro evropské občany a čím více možností eh, mají občané se seznámit s těmito aplikacemi, využívat je, Sice víme, že už existuje obdobná aplikace, která občanům ale není příliš známá. Já se domnívám, že by bylo užitečné, kdybychom měli aplikaci, která má takovéto možnosti a kde bychom ji také mohli uspokojivým způsobem financovat. Jistě vím, že máme skrov dostupné rozpočtové prostředky, ale v této oblasti je třeba vyslat signál. Ano, mezi tím jsem to našla ve svých podkladech, co se týče dalších kroků, co se týče dalšího postupu, je třeba vyřešit ještě celou řadu technických otázek. Ve čtvrtek se bude konat jednání s příslušnými se zástupci příslušného generálního ředitelství komise. Budeme projednávat eh, technické detaily a ještě poslední větu. 18.7. Eh, 12 eh, hodin to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, pane předsedo. Dobře, děkuji vám. Já tu mám uvedeno, že je to 19. července a v překladu jsem slyšel 18. Eh, jsem si jist, že na to budeme mít čas. Bude to eh, nutné, ale eh, spolu s výborem pro rozpočet budeme muset pátého hlasovat. Pan předseda všem hlasuje a uvidíme se zase v 15 hodin a budeme jednat o novém postupu ohledně reformy obchodních známek.